Dobré ráno, dámy a pánové, srdečně vás vítám při tomto druhém pracovním setkání. Máme mnoho rozdílných úkolů před sebou. Začneme velkým balíčkem a to jsou body 10, 11, 12, 13, které chceme projednat společně. Jde o otázky Evropského společenství pro atomovou energii. Za všechny tyto body odpovídá pan Řezina. Musel propracovat eh, mnohé záležitosti, které chceme také společně prodiskutovat. A pokud četní kolegové, kteří jsou přítomní, souhlasí, eh, začne pan Březina svou částí. Prosím, máte slovo. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, ladies, gentlemen. Pane předsedo, dámy a pánové, mám tu čest tady prezentovat legislativní balíček pro program Euratom na roky 2012 a 2013. Legislativní balíček se, eh, kon, eh, se, se stává z, eh, z programu na tyto dva roky, ze specifického programu, ze zvláštních akcí a z pravidel účasti. Smlouva Euratom omezuje výzkumné programy v jaderné oblasti na pět let. Eh, to znamená, že ta legislativa ke konci roku 2011 vyprší. Legislativní balíček se tedy snaží o to, aby mohly pokračovat současné, eh, současné výzkumné aktivity v jaderné oblasti a to v souladu se současnými finan- finančními výhledy na roky 2007 až 2013. Eh, v souladu s časovým programem výzkumného Eh, rámcového programu 7. Některé země se rozhodly, že ukončí jadernou energii, tedy aktivity v oblasti jaderné energie. A já bych rád zdůraznil, že se jedná pouze o jaderný výzkum, že se nejedná o využívání jaderné energie jako takové. Eh, nešťastné události, ke kterým došlo ve Kuvošimě by nás tedy mělo, měli povzbudit v tom, abychom rozšiřovali naše znalosti v této oblasti. Proto potřebujeme více jaderného výzkumu, ne méně eh, jak eh, ve fuzi, tak v dělení jádra. Potřebujeme tedy eh, lepší znalosti v oblasti likvidace odpadů, v oblasti jaderného výzkumu, v oblasti rozvoje nových terapií. To všechno tedy musíme rozvíjet. A v neposlední řadě je to tak, že společné výzkumné centrum je podstatné pro to, abychom mohli posílit konkurenceschopnost Evropské unie a naši vědeckou eh, excelenci. Dovolte mi, abych ještě jednou zdůraznil, že veškerá témata, kterými se budeme v této legislativě zabývat, se týkají pouze výzkumu a vývoje a netýkají se využívání jaderné energie. Domnívám se, že tu není nikdo, kdo by kvůli tomu, že je proti využívání jaderné energie, by byl zároveň i proti mm, evropskému výzkumu na tomto poli. Zároveň mi dovolte, abych připomněl skutečnost, že výzkumný program Euratom je e, těsně zpět s cíly jiný, jiných důležitých akcí Evropské unie, například strategie 2020, energetická strategie 2020 nebo plán CET. Eh, velmi se těším na spolupráci se všemi kolegy, se stínovými zpravodaji a jsem otevřen pro veškeré eh, diskuze o nebo na základě stávající evropské legislativy. Velmi vám děkuji za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Děkuji vám za to, že jste upozornil na hlavní téma tohoto projektu, na náš úkol. Někdy prostě pomůže, eh, když se člověk soustředí na hlavní úkol. Mám zde další eh, přihlásky do debaty. Paní Madurel je první. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla omluvit paní Hercog, stínovou zpravodajku. Ona mi písemně předložila svůj příspěvek, který nyní přečtu. Paní Hercog v lepší angličtině než já řekla následující věc. Víme, že stávající eh, předpisy eh, pro výzkum a vzdělávací aktivity v rámci Eurotamu končí eh, koncem roku 2011, protože smlouva Euratom má vždy pět let. Vítáme návrh komise ze 7. března ohledně nového rozhodnutí o rámcovém programu pro rok rok 2012 až 2013 a vítáme také další rozhodnutí eh, Rady k výzkumu, nepřímému eh, výzkumu na základě článku 7 smlouvy. Vítáme cíle rámcového programu, eh, včetně uvedené částky pro eh, výzkum v oblasti energetiky, eh, v oblasti vývoje technologií, které Eh, umožní eh, postupovat eh, udržitelně a to v oblasti štěpení, radiační ochrany, ohledně ochrany zdrojů a také v souvislosti s účinným využitím nákladů a to tak, aby se situace zlepšila jak v průmyslu, tak i třeba v lékařství je nutné však také bojovat proti ilegálnímu obchodování se štěpným materiálem. Rámcový program do roku 2013, který platí včetně pro ITER, navržený komisí, odpovídá také alokaci eh, prostředků, které byly eh, stanoveny v víceletém eh, programu. Tím je zohledněn také nárůst nákladů na projekt ITER. Musíme se na těchto číslech dohodnout a přemýšlet o tom, zda ITER dle TT1A odpovídá návrhu a nejvyšší částka pro realizaci programu Euratomu na základě společného návrhu má obnášet 2,5 miliard ohledně závazku. Tato částka má být rozdělena na specifické programy, na nepřímá eh, opatření, eh, výzkum eh, jaderné syntézy, jaderné štěpení a radiační ochranu 1,18 a pro specifické programy v rámci přímých eh, akcí ve společném eh, s výzkumném středisku. Eh, to je 233 miliard. 100 milionů v roce 2012 a 306 milionů v roce 2013 s příslušným přerozdělením. To také respektuje rozpočtový eh, návrh a přenos z kapitoly 1a eh, v roce 2012 má dojít eh, ke zvýšení o 650 milionů na rok 2013 o 190 milionů. Oba tyto návrhy eh, byly přijaty v eh, komisi 20. dubna. Ohledně eh, něko víceletého finančního rámce zde máme navýšení na roky 2012 a 2012, plně kompenzováno eh, určitou změnou eh, v titulu 2 v roce 2011 a v titulu 5. Jsem toho názoru, že náš že nemůžeme eh, dopustit, aby bylo nutné vytvářet nové rozpočtové položky. Kolega Rübich. Děkuji. Já si myslím, že je to velmi důležitá otázka že se to týká toho, jak budeme do budoucna pokračovat. Víme, že situace v oblasti jaderné energie po katastrofě ve Fukushimě eh, je velmi intenzivně diskutována a nabízí se samozřejmě otázka, jak je možné eh, dosáhnout vysokých standardů v oblasti vzdělávání. Otázka také zní, jestli je možná spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, tak aby eh, předpisy v celé Evropě země byly co možná na nejvyšší bezpečnostní úrovni. Musíme také řešit to, jaké iniciativy by tady komise měla přijmout. Pokud jde o jadernou fúzi, tak se domnívám, že je důležité, abychom eh, tady eh, pokračovali v programu pro základní výzkum, ale zároveň bychom měli dbát na to, aby eh, ve finančním rámci měli svoje místo i nové projekty, abychom do toho dostali nějaké nové peníze. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Tošanovský. Já nechci opakovat eh, to, co již bylo řečeno mými kolegy předřečníky. Eh, v mnohem souhlasím eh, se slovy pana Březiny jako, jako zpravodaje. Já považuji také za velmi důležité, tak aby výzkum v této oblasti dál pokračoval, byl zajištěn finančně. Myslím si, že eh, jsou to prostředky, které jsou jedny z nejrozuměji z mého samozřejmě subjektivního pohledu vynakládány, protože posouvají znalosti, a to nejen v energetice, ale v oblasti lékařství, materiálového výzkumu a mnozí lidé jsou často i překvapeni, kam až zasaha, zasahuje eh, rozsah eh, výzkumu v jaderné oblasti. Myslím si, že tyto prostředky jsou skutečně vynakládány velmi rozumně, protože jsou vkladem do budoucna a e, budou přinášet e, další, další e, informace, které pomohou dalšímu rozvoji v ohromném spektru evropské nebo naší lidské činnosti. To, co považuji také za velmi dobré a důležité, že Eh, tyto programy, tak jak jednotlivé body nas, nas, eh, následují, zajišťují i vzdělávání, eh, protože při všech komplikacích, které po Fukušimě nastaly, kdy trochu došlo k hysterické reakci, hm, lidsky pochopitelné, protože ta tragédie byla veliká, ale bohužel se dotkla i některých, některých rozhodnutí, která, která byla evokována touto, touto tragédií tak by mohlo nastat, eh, nastat eh, nepochopení i v mnoha dalších oblastech. Jsem přesvědčen, že tyto prostředky jsou důležité i pro mnohé vyhodnocení mnoha zkušeností právě s Fukushimi, eh, protože v, i v oblasti energetiky se ukazuje, že ještě mnoho věcí, které je potřeba, potřeba zvládnout, ať technicky, či organizačními postupy, a samozřejmě to nesouvisí s tím, jestli některé země se eh, rozhodly k odstoupení od eh, jaderné energetiky jako takové, ale neznamená to, že, že v těchto zemích zmizí eh, v podstatě jaderný výzkum nebo výzkum o, v této oblasti, protože se to skutečně nedotýká jen, jen energetiky. Považuji za velmi rozumné, že financování bude zase zajištěno další, další období protože eh, tyto výzkumy jsou velmi náročné finančně, eh, spadají určitě do oblasti, kde je důležitá eh, mezinárodní spolupráce, protože je jen velmi málo států, které by mohly takovýto výzkum realizovat sami, ale hlavně i je důležitá informační vazba mezi jednotlivými výzkumnými středisky. A pokud je to zajištěno i tím svodným společným financováním, tak to je jenom dobře, protože tato koordinace eh, zamezí duplicitám a měla by tedy zamezit duplicitám a měla by pomoci eh, tomu společnému cíli. I vytýčení těch cílů si myslím, že je velmi rozumné a jsem připraven eh, jako stínový reportér za naši frakci maximálně pomoci v této věci, protože skutečně zajištění těchto programů je eh, pro budoucnost Evropy více než důležitá. Možná, možná nám ještě ani dnes nedovedeme odhadnout, jak v následných letech, eh, jaký, jaký význam to bude mít. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolega Ody. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval našemu zpravodaji, rád bych mu poděkoval za to, jak vedl toto velice obtížné dosie, tuto oblast a dovolte několik poznámek. První záležitost. V roce 2010 jsme hodnotili celý tento rámcový program. V podstatě i Evropská komise to považuje za určitou povinnost a v podstatě toto hodnocení jaksi proběhlo bez nějakého většího větší pozornosti. Já si myslím, že už jsme si mohli položit některé otázky, například to, když komise vlastně hovoří samozřejmě, že hodnocení je důležité pro sedmi rámcový program, to považovali všichni za důležité. Ovšem já jsem měl pocit, jako kdyby pro ten Euratom to nebylo až takové úplně nezávislé. Byl tam sice takový panel, ovšem bylo to rámcové, je zasazeno do určitého, do určitého výzkumného, výzkumného střediska. To podle mě nemůžu, nemůžeme považovat za úplně nezávislé. No a zase ty návrhy, které připravila komise, tak to byly návrhy před japonskou tragédií. A proto já si ptám určité otázky, kladu určité otázky v tomto, v tomto ohledu, protože já se domnívám, že v podstatě po to je ta tragédie měla vést k tomu, abych se Evropský parlament zabýval určitými otázkami, které by měl položit Evropské komisi, především pokud jde o samotný obsah, o podstatu, například ITER. Já si myslím, že kolegové už se o tom zmínili velice jasně, i stínoví zpravodajové. Myslím si, že naše stanovisko bychom měli zaměřit především na oblast výzkumu. Zatímco v tom dokumentu, který připravila komise, hovoří se o konstrukci, o... Já opravdu si myslím, že bychom se měli podívat na tu infrastrukturu, samozřejmě to je z jedné strany samozřejmě velice důležité, ovšem zároveň i ten, ta výzkumná část, kterou financujeme, tak aby opravdu jsme zdůraznili to, že financujeme, to znamená, že skutečně eh, tam eh, eh, financujeme především ty výzkumné programy. To znamená, ne pokud jde o, ne pokud jde o využívání, ano, to samozřejmě s tím souhlasíme, ovšem musíme zdůraznit to, že musíme výzkum samozřejmě eh, financovat, protože jinak bychom nezískali politickou většinu. A pokud jde o, o fúzi a pokud jde o štěpení v této oblasti, já se domnívám, že ta japonská tragédie nás vede k určitému zamýšlení v této oblasti. Proto bych se rád zeptal komise, zda je otevřená v tomto ohledu a zda možná bychom se měli podívat i na jiné programy, na výzkumné programy, například pokud jde o odstávku určitých elektráren, které fungují na základě určitých právě těchto, těchto technologií. Protože samozřejmě, že členské státy mají své pravomoce v této oblasti v energetice. Ovšem, řekněme, za sto let v podstatě dojde k určitému odstavce těchto některých um, technologií. My máme v Evropě asi ty nejlepší technologie, nejlepší techniky, které máme k dispozici pro tuto oblast. já si myslím, že bychom si měli zachovat tuto výhodu, kterou máme, která by vlastně mohla představovat určitě do budoucna určitou bezpečnost pro naše občany. To znamená poskytnout jim určitou bezpečnost. To znamená, že skutečně ty elektrárny, které budeme otvírat, které budeme, které, takže ty elektrárny budou odpovídat opravdu úplně všem nejvyšším standardům a že ty náklady, které budeme využívat například na odstávku, v podstatě můžeme využít na vývoj různých eh, eh, výzkumných oblastí, to znamená nových technologií, které nám mohou pomoci do budoucna. Čili opravdu, abychom, si, abychom zdůraznili tyto programy těchto technologií, které se budou zabývat i možnosti odstávky, protože samozřejmě to není jednoduchá záležitost, to není jako kdybyste někde eh, odstavili mm, mm, nějaký malý přístroj a tak dále. A pokud je o další školení a vzdělávání, samozřejmě, že v našich vědeckých pracovištích na vysokých školách přece už o černobylské tragédie, máme mnohem méně odborníků, kteří se školí v této oblasti. A já si myslím, že je to opravdu veliká škoda, protože ano, i když teda státy mají své vlastní pravomoci v této oblasti, myslím si, že nukleární oblast, atom, oblast atomu, to je celosvětová oblast, nejde pouze o Německo nebo nějaké, nepotřebujeme zde poukazovat na kozloduj v Bulharsku a podobně. My rovněž ve Francii přistoupíme k novým generacím technologií a tak dále. Čili to je další věc, která je důležitá ještě. Jeden prvek, ano, věnujeme hodně finančních prostředků na ITER, já to trošku nyní zneužívám ten můj čas, který mám k dispozici. Ovšem, možná bychom se měli s našimi partnery, externími partnery, opětovně zabývat i otázkou financování v této oblasti. A na závěr, ano, my jsme pro toto stanovisko a já samozřejmě mm, je mi líto, to, že Euratom, že tato smlouva nedosáhla určité parlamentní dimenze. Děkuji. Děkujeme, pan Žado. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jsem vždy potěšen, když mohu hovořit po kolegovi Ody. My nevždy sdílíme stejný pohled na budoucnost eh, nukleární techniky ve Francii a v celém světě. Vy hovoříte o v následujících 50 letech, o velkých eh, atomových eh, elektrárnách, ale já se domnívám, že eh, budoucnost toho budování je mnohem blížší. Já však sdílím otázku e, e, odstávky a demontáže e, atomových elektráren. To je skutečně otázka, kterou si musíme položit a zde také s tím souvisí další otázky vzdělávání. Ať se jedná o jakoukoliv zemi, je, máme málo inženýrů, kteří pracují v oblasti atomových elektráren. Mnozí odešli a víme, že velká část prací v těchto elektrárnách je realizována na základě eh, dalších eh, pověření, což myslím neodpovídá citlivosti těch materiálů, o které jde. Eh, proto je nezbytné zaměstnávat inženýry v oblasti atomové energetiky a to tak, aby veškerá rizika byla minimalizována. Rizika, která by mohla vznikat. V těch dnešních souvislostech jsem překvapen tím, že mnozí říkají, že by se mělo pokračovat v tom, co bylo před Fukushimou. Před Fukushimou jsme na jedné straně prožívali eh, veliké nejistoty ohledně projektu ITER, a to včetně financování. Eh, nevěděli jsme, jak to bude vypadat v roce 2013. Zde je velká nejistota. A po Fukushimě máme také určité obavy ohledně lhůt a nákladů. Bohužel je nutné se podívat také na cíle v jaderné energii. Já se domnívám, že není úplně tedy možné oddělit výzkum a e, jadernou energetiku jako takovou. E, já nevím, zda je možné navýšit 4,5 krát rozpačet pro e, jadernou energetiku ve srovnání tedy s obnovitelnými zdroji je to mnohem více. A já se domnívám, že rozpočet pro výzkum, ano, ten je dobrý, měli bychom se však více orientovat na tu odstávku starých elektráren, v tom jsme si zajedno, ale v té oblasti medicínské či Eh, dalších oblastech, eh, tam by bylo vhodné studovat a podívat se na ony aspekty nejistoty eh, a podívat se na to, zda tedy parlament bude podporovat tento projekt, anebo zda jej má ukončit. Děkuji. Možná, že bych mohl také ještě upozornit na jeden bod v rámci sekretariátu. Vy jste hovořil o tom, že se musíme poučit z Fukushiny. Já se domnívám, že zde jsme politicky různého názoru, ale je zde jedna věc, o které se nehovořili. Vlastně nikdo ještě nevysvětlil, co se tam stalo ve Fukušimě. Možná, že bude obtížné najít najít někoho, kdo by nám vysvětlil a e, udělal přednášku na toto téma, e, řekl nám, co se tam stalo e, skutečně. A možná, že bychom mohli tedy poprosit sekretariát, aby se pokusil toto zorganizovat. Je to jistě zajímavé téma, pan Henen. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Ano, ve Francii my vždycky hovoříme, že za každé kolnosti si musí zachovat určitý zdravý rozum. A ta katastrofa ve Fukushimě, ano, poukázala ještě jednou na to, že v podstatě všechny industriální procesy, které se dotýkají této oblasti, prostě představují riziko a atomová energie ještě víc. Nemůžeme se poučit z Fukushimy. A to z jednoduchého důvodu, protože nemáme ani desetinu potřebných údajů, který které by nám pomohly analyzovat celou situaci. No a vidíme, že v podstatě ten že tam v podstatě to byla soukromá společnost, která se snažila neustále prostě snižovat náklady, aby měla co možná největší zisky a to prostě není dobré řešení. A v podstatě vlastně to představuje ohromné, ohromné problémy pro občany, kteří tam bydlí, kteří tam žijí. To znamená to, abychom pokračovali ve výzkumu, inteligentní výzkumu ve všech těchto doménách, tak abychom zajistili bezpečnost občanů, pracujících, ale zároveň musíme zajistit určitou kapacitu našich občanů, aby měli přístup, legitimní přístup k, energi- k energii, která je prostě, kterou si mohou dovolit. To je velice důležité, to je velice odpovědné, protože pokud skutečně nebudeme už dneska připravovat ty energie budoucnosti, ať už jsou, mm, ať už jsou obnovitelné, neobnovitelné, atomové a tak dále, tak v podstatě budeme zaostávat za všemi ostatními. Samozřejmě vzdělávání, to je velice důležité. Inženýři, technici, kteří budou pracovat v této oblasti, ve všech těchto procesech, procesech, energetických oblastech, řekněme i atomové energii, to je zásadní, to je samozřejmě. A my, jakožto Evropský parlament, prostě musíme nějakým způsobem poukázat na základní záležitosti. Ano, vidíme zde, že subdodavatelské záležitosti, pokud jde o atomovou elektrárnu a pokud tam je subdodavatel dalších subdodavatelů, tak tam v podstatě už nejsou vůbec, to, tito lidé nejsou vůbec vzděláváni, v podstatě pouze tam jde o cenu, aby teda jim platili co možná nejméně, aby udělali tu práci co možná možná nejrychleji. My prostě to prostě není akceptovatelné, i když u nás ta situace vypadá jinak. Samozřejmě, ovšem my u nás v Evropské unii prostě nemůžeme eh, spolehat jenom na to, že, že naši občané budou pod tímto rizikem vystaveni, jenom protože tam budou požadovat nejnižší náklad. Samozřejmě výzkum s tím rovněž souhlasíme. Ten mix energetický a tak dále. Pokud jde mm, o eh, atomovou energii, ne všichni máme stejný názor, dobře, ovšem ale nesmíme zavírat třetím oči. Vidíme, co dělá Německo, jakým způsobem postupuje v této oblasti, všem bude kupovat z Francie. V Itálii to je, to je, to, to je stejný postup a budou, budou to kupovat od nás. Nebo například Česká republika a Francie by měly zdvojnásobit, teda zdvojnásobit ceny svých energií, když teda budou prodávat těm, kteří prostě budou postupovat. Tak to, dobře, tak my teda zdvojnásobíme cenu a uvidíme, co se bude dít. To je autorizované, to je v, pořádě, v pořádku, vždy to je trh. Ano, to znamená, nebude zde nabídka, bude zde poptávka. Musíme prostě být opravdu seriózní a postupovat velice opatrně. Naši občané mají právo na bezpečnost, samozřejmě právo na své zdraví, právo, aby mm, jejich integrita byla zachována, to je samozřejmé, ale ovšem mají povinnost účastnit se na tvorbě společnosti, ve které mají všichni příležitost mm, a stejné příležitosti. A právě v této oblasti je podle mého názoru zásadní, abychom pomáhali v této oblasti i vzdělávání. Ano, prostě nezdvojna, nebo nedublovat věci, to je pravda. Ano, my chceme financovat ten plynovod, který bude mm, procházet celou Evropou a bude to mm, přispívat financemi, víme kam, a nejsme schopni prostě financovat vzdělávání těch, kteří pracují u nás v našich elektránách. Prosím, abychom byli opravdu na vysoké úrovni. Politici, kteří jsou rozumní a kteří vidí, že máme určité potřeby pro naše eh, odvětví, pro naše obyvatele, ale zároveň máme určitou, určitou povinnost, abychom zajistili vzdělávání v této oblasti. Děkuji, pane Henen. Já si k tomu dovolím pouze něco málo doplnit. Pan kolega Březiden, Březina eh, protestoval, když jste říkal, že Němci a Italové by měli nakupovat eh, energii ve Francii. Řekl, že je tu ještě nabídka z České republiky, tak aby to bylo úplné. A nyní pan kolega Remek. Děkuji, pane předsedo. Je to pravda, z České republiky už jsou teď signály o tom, nevím, jestli si soukromé společnosti dělají nebo připravují si půdu, že v souvislosti s eh, rozhodnutím v Německu eh, bude i v Čechách stoupat cena elektřiny. Hovoří se v, eh, v horizontu, řekněme, jednoho roku o 20%, ale Eh, pro všechny, to znamená i pro obyvatele, normální obyvatele v České republice. Ale eh, to není to hlavní, o čem jsem chtěl teď eh, hovořit. Většina toho, co bych chtěl říci, už byla řečena mými kolegy. Já se těším na spolupráci jako stínový zpravodaj, nepochybuji o tom, že pan Březina je plně kvalifikovaný člověk i svým vzděláním a i svým dlouhodobým působením tady v parlamentu bude jednoznačně zárukou jaksi dobrého základu, o kterém bude možno Eh, možno jednat. Já bych chtěl jenom upozornit na eh, eh, následující aspekt. Hovoříme o vzdělání o výzkumu ve velmi citlivé oblasti, o přípravě lidí, o jejich prostě profesionální přípravě. Mně se vybavuje příměr, který jsem svého času dával, jsem z oblasti letecké. Zkuste si, vážení kolegové, představit, že dopravní letadlo plné cestujících eh, eh, mu jeden ze tří motorů vysadí a teď eh, samozřejmě posádka dělá, co může, s dvěma motory se dá ještě letět, dá se celkem bezpečně přistát a dá se na zemi vyřešit problém, proč ten třetí motor přestal pracovat. A teď si představte, že ve výšce 10 tisíc metrů se vzbouří cestující a řeknou, že s takovým špatným motorem nelze létat a proto je potřeba vypnout E, oba dva další motory. A to si odhlasují a e, samozřejmě přinutí to posádku ty motory vypnout. Mají jednu jedinou záruku, že skutečně spadnou. No takže samozřejmě v tomto kontextu my se v současné chvíli, upřímně řečeno, e, po Fukušimě všichni se tím zaklínáme a chováme se přibližně jako ti cestující, kteří by přinutili posádku, aby vypnula dva pracující motory na tom letadle. Samozřejmě, že každý příměr kulhá. Já jsem jenom chtěl říct, že i svými eh, postupy v minulosti, i eh, někdy, musím říct, takzvanou zelenou politikou, jsme znejistili celou tuto oblast a lidé, kvalifikovaní lidé, kteří přestávali vidět perspektivu, dokonce i eh, prostě pracoviště, hledali cestu, jak z této oblasti odejít. Proto si myslím, že zejména právě proto, co se odehrává a při tom všem, co říkal i kolega Henin, že takto náročné technologické procesy sebou vždycky nesou určitá rizika, tak také eh, cílem našeho snažení by mělo být, abychom vyslali zcela jednoznačný a pozitivní signál, že to je oblast, ve které stojí za to se vzdělávat, připravovat a že to eh, perspektivu má a že ti lidé se eh, zkrátka dobře nestratí a také je k této oblasti přitáhnout, protože naše poznání politiků, ale i občanů se odehrává prostřednictvím těchto kvalifikovaných lidí, kteří dokonale, nebo co možná nejdokonaleji Eh, budou rozumět věci, budou zvládat procesy a budou nám také předkládat návrhy, eh, návrhy případných řešení, jako ta posádka toho, eh, toho letadla. Děkuji vám za pozornost. kolega Děkuji, pan kolega Chichester. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdříve k tomu, o čem jste se zmínil před chviličkou, to slyšení, nebo teda, že bychom měli si vysvětlit opravdu ty podrobnosti, co k čemu opravdu došlo k Fukušimě, přesně tu sekvenci událostí. Minulý týden jsme měli takovou rozpravu a já jsem tam citoval návrh zprávy Velké Británie ohledně atomové bezpečnosti a zařízení v této oblasti a pan Waitman ze sekretariátu k tomu připravil zprávu, já jsem to citoval. Kolegové si možná pamatují, je to člověk, který je zodpovědný za IAEA, e za studii v této oblasti, to znamená, k čemu došlo ve Fukushimě. A proto si myslím, že by to bylo dobré, opravdu dobré, abychom si vyslechli určitou analýzu, určité podrobnosti, k čemu došlo. Možná právě tohoto člověka bychom mohli pozvat, který je odpovědný za tuto oblast, který by nám mohl poskytnout takovou krátkou prezentaci už závěrů, ke kterým dospěla jeho komise. Druhá záležitost. Pan Henen se o tom zmínil před chviličkou, ta bezpečnost a vůbec určitá historie bezpečnosti v této oblasti a to, že řekněme atom je nebezpečnější než něco jiného. Statistiky. Statistiky ovšem poukazují na něco jiného. Statistiky ukazují to, že ta historie různých incidentů a ztráta na lidských životech v jiných oblastech energetiky například elekt, energetiky nebo uhelných dolů mm, nebo řekněme mm, plynovodu a tak dále, jsou mnohem, mnohem horší než historie bezpečnosti v této oblasti civilní atomové energetiky. A já samozřejmě chápu, že jsou zde nyní určité emoce, velice silné emoce, reakce vůči této energetice. Ovšem, já bych opravdu nechtěl, aby to jaksi zastínilo ta fakta, ty skutečnosti, které se opravdu dotýkají těch dat ohledně bezpečnosti. A poslední, třetí bod. Jak to bude vypadat v Německu, když teda dojde k tomu vypnutí světel, když teda ta světla z atomové energie budou zasnuta. Já proto předpokládám, že veliká část jejich světel prostě nebude fungovat tak asi za deset let. Za těch deset let my skutečně doufáme, že budeme mít úplně novou flotilu těchto atomových reaktorů u nás v Británii. Možná bychom mohli trošku pomoci potom. Za těch deset let třeba to nějak propojíme přes La Manche. Já aspoň doufám, že tomu tak bude. Protože pokud ne, tak dodávky energetiky ve střední Evropě budou velice narušené. Děkuji, pane předsedo. No, další nabídka, už třetí. Takže to musíme možná propojit a pak se budeme vybírat. Kolega Rybik? Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom zareagovat na tu možnost získat detailní informaci eh, o tom, co se stalo ve Fakušině. Minulý týden ve Štrasburku jsme měli eh, také experty ze společného výzkumného střediska. Oni předložili určitou analýzu toho, co se stalo a navrhl bych, eh, abychom tedy pozvali zástupce tohoto společného výzkumného střediska. Ehm, máme také Eh, odpovědnou osobu eh, za otázky bezpečnosti z ambasády, eh, která mohla hovořit o této nehodě. Já se domnívám, že ty podklady, které byly vypracovány, by mohly být předány předsedovi výboru a potom také členům výboru. Děkuji za tento návrh, já jej rád přijmu a tu druhou otázku ještě projednáme. Pan Tošenovský. Vám za druhé vystoupení, ale myslím si, že já patřím těm, kteří velmi podporují tento návrh uspořádat takovýto, takovouto prezentaci. E, souhlasím se všemi kolegy, co říkali, že je potřeba dostat lidi, kteří to skutečně viděli, kteří vědí, a není to jen zprostředkovaná informace, kterou víme, že ty zprostředkované informace podléhají určité erozi a, a, a určitým i e, reakcím. Eh, já jenom bych doplnil, možná by stálo na zvážení pro sekretariát eh, Evropa vysílala eh, vlastně záchranou, záchranný tým, který byl složen jednak z, ze specialistů pro krizové situace, pro katastrofy, ale vím, že měli sebou i, i specialisty v oblasti nukleární energetiky nebo nukleárních dopadů a vím, že se dostali do velké blízkosti a pomáhali v oblasti právě kolem Fukushimy a byl to eh, jmenovaný tým právě Evropou, čili to byli lidé, eh, kteří se zúčastnili a mohu popsat i přesně, co se odehrávalo na místě, protože se tam dostavili někdy zhruba během 14 tří týdnů, takže jenom toto doplnění eh, na zváženou, že tito lidé byli přesně na místě a vědí, znají přesný, přesnou tu situaci. a velmi podporuji takovéto minislyšení nebo, nebo informací, kterou bychom měli udržet. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně Nibler. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nechtěla vyjádřit k záležitosti jako takové. Chtěla bych pouze poděkovat všem kolegům z ostatních členských zemí, kteří nám navrhli, že nás budou zásobovat energií. Když člověk žije v Německu, tak si musí položit otázku, zda k tomu dojde, zda je nutné tedy okamžitě vypnout atomové elektrárny, anebo Eh, zda tedy mít eh, ten scénář do roku 2022 eh, Dlouhá léta se eh, málo tedy dělalo pro realizaci vnitřního trhu a pokud tento trh bude nyní eh, dobře eh, fungovat, tak to bude jako jenom dobré a samozřejmě naše vláda není tak naivní, aby tedy postupovala nesprávně. Jistě bude celá energetická koncepce zpracována. Eh, určitá koncepce již byla eh, předložena, můžete si ji přečíst. Takže děkujeme ještě kolega Ody. Děkuji velice stručně, pane předsedo. Já jsem chtěl Póla opravdu podpořit, tak abychom pozvali lidé z našeho výzkumného centra evropského, protože opravdu dělají úžasnou práci a mohli by opravdu zhodnotit celou tuto oblast. Jenom jsem to chtěl podpořit. Žadu. Pan Žado. Pouze. Pokud jde o ty informace, ano, to, co řekl koleg, to, co řekla kolegyně, to je pravda. Samozřejmě, že um, Němci nejsou úplně šílení, v podstatě reagovali trošku, samozřejmě i na to, jak reagoval um, lid. V podstatě ovšem to jsou občané, to jsou lidé, kteří volí, jsou to voliči a v podstatě um, určitým způsobem prostě tlačí vlády k určitým kvalitním řešením. A proto bych chtěl, aby kolegové se podívali i na statistiky od uzavření 7 plus 1, těch 7 plus 1 reaktorů v, v Německu, aby se podívali na statistiky v této oblasti, pokud jde o Německo, Francii, obchodování v této oblasti a to, co, je, to, co bylo řečeno ohledně atomové energetiky Francie v současné době, která teda poskytuje energetiku nebo energii Německu, že to není vlastně pravda. A pokud budeme hodnotit to, k čemu došlo ve Fukušimě, kolego, pan Michel Rivasi je v současné době, můj kolega je v, ve Fukušimě, v podstatě je to stinový, teda je to stinová zpravodajka. Já jsem si jistá, že po návratu bude velice ráda, kdy, pokud se bude moci zapojit do celé diskuze a v podstatě je to společné výzkumné středisko, mm, pan Odi už se o tom zmínil, v v podstatě to nebylo úplně nezávislé středisko, čili tento názor kolegyně určitě bude, bude dobrým příspěvkem do diskuze. Děkuji kolegovi Žado za eh, tu eh, poznámku o tom, že Němci nejsou blázni, to je, myslím, důležité sdělení, které sdílím, ale eh, já jako předseda bych zneužil svou funkci eh, a eh, řekl tedy, že Němci nemají vždy ta správná rozhodnutí, ani ostatní státy nerozhodují vždycky stejně. Doufáme jenom, že jednotný trh bude skutečně dobrý pro nás a všechny. Ještě ještě bych se chtěl zeptat, zda je zde zástupce rady. My jsme hovořili eh, také o smlouvách a vím, že v radě pracuje pracovní skupina a hledá určité kompromisy. Pokud zde nikdo není, eh, tak eh, se také nic nestane, ale je zde zástupce komise, který nám možná dá určité informace o tom, co se děje v radě. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Jak pravděpodobně víte, rada eh, nebyla schopna dosáhnout dohody mezi 22 a dvěma členskými státy. Hlavní body eh, této dohody byly také hlavní body toho rámcového programu. Pokud jde o tu jadernou syntézu, tak tam tedy určitá podpora je. Tuto chvíli eh, tento týden, tedy abychom dosáhli eh, dohody, tak předsednictví sezvalo skupinu na nejvyšší úrovni, eh, tedy to aktuální mm, předsednictví, budoucí předsednictví, tak abychom dosáhli kompromisu. Mohu vám v tuto chvíli sdělit, že dohoda byla dosažena včera. Doufáme, že předsednictví vám pošle znění toho kompromisního textu ještě během dopoledne. Je to dohoda, eh, která, kterou lze do několika vět. Jde o to, že bychom tedy pokračovali v tom rámcovém programu, že bychom se eh, tady věnovali více otázkám bezpečnosti eh, ve vztahu všem těm otázkám rada. Tu dohodu, která byla dosažena na, ve skupině na nejvyšší úrovni, bude prezentovat v pondělí. Budeme to představovat jako kompromisní návrh předsednictví a předsednictví e, doufá, jak nám bylo řečeno, že tento balíček by následně mohl být předložen koreperu 22. a e, následně e, tedy být schválen radou o týden později. Celkem za to tedy můžeme říci, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu a překonat eh, ty neschody. Proto se tedy domnívám, že rada brzy bude schopna přijmout rozhodnutí v této věci. A doufám, že i parlament se rozhodne. Děkuji. Bedanke mich herzlich. Srdečně děkuji. Eh, ještě se hlásí pan kolega Řadu a následně obdrží slovo pan kolega Březina. Eh, Mohla by nám prosím komise říci, zda ta dohoda eh, obsahuje také dohodu o finančních částkách a zda eh, eh, také katastrofa ve Fukušimě byla zohledněna. Pan Ody má také ještě otázku. Ano. Pokud správně chápu, došlo k urychlení v tom harmonogramu rady a máme určitou jistotu, že rada také bude brát ohled na stanovisko rady, pokud se rozhodne v radě bez ohledu na naše stanovisko, tak možná nemá cenu se tím zabývat. Děkuji, pan Štrumaja. První dotaz. Celá rozprava v radě probíhala po tu Fukušimě. Návrh komise byl předložen pouze několik dní před touto tragickou událostí. Ta rozprava se zaměřila na obsah a ne na rozpočet. Pane Ody, já nemohu vystupovat za radu, ovšem za komisi mohu říci, že bychom uvítali stanovisko parlamentu. A samozřejmě, pokud teda rada by ho mohla poté zohlednit. Jistě. Děkuji. Pane Březina, máte slovo. Já bych chtěl všem eh, debatujícím eh, velmi poděkovat Eh, z vystoupení, eh, které četla paní kolegyně Madurel a eh, které bylo vystoupením stínové zpravodajky Edity Herzog, plyne, že samozřejmě, co se financí týče, je daleko fundovanější než já. A já jsem velmi rád, že je stínovou zpravodajkou, protože je i členkou rozpočtového výboru. Eh, a otázky finanční, o kterých teď eh, byla řeč, eh, jsou mnohem více předmětem debat na rozpočtovém výboru než zde. My se tu zabýváme především obsahem této legislativy. Co se týče vystoupení dalších kolegů, souhlasím s panem Rybigem, že standardy v oblasti vzdělávání a Eh, věci související se vzděláním pro jadernou energii jsou stěžejní. Rovněž souhlasím s kolegy tak, aby eh, se konalo nějaké slyšení v ITRE, které by skutečně eh, řeklo, co se vlastně ve Fukušimě stalo. Velmi bych stál o to, aby ta prezentace byla prostřednictvím těch, kteří ji dělali ve Štrasburku, protože ty prezentace JRC byly excelentní. Eh, JRC možná, jak řekl kolega Žadot, není zcela nezávislá, nicméně je to velmi fundovaná eh, organizace a eh, pracovala s přesnými čísly, které se týkaly záření, které se týkaly počtu obětí a podobně. Mimochodem, kuriozní bylo, že na plénu zrovna v tu dobu probíhala debata o stres testech, kde padaly informace naprosto zavádějící, které s realitou nemají vůbec nic společného. Co se týče eh, vystoupení kolegy Tošenovského a dalších, všichni poukazovali na nutnost pokračování výzkumu, eh, na zdůraznění toho, že jsou to dobře vynaložené prostředky. A já bych jenom z hlediska připomínek Fukušimské tragédie eh, řekl jednu věc. Ten program je velmi flexibilní a vůbec eh, akce, eh, které jsou definovány smlouvou Euroatom, jsou velmi flexibilní. To znamená, otázky bezpečnosti, otázky eh, jaderného odpadu, to všechno už v tom programu je, je jenom otázkou, které směry toho výzkumu se momentálně zdůrazní. Eh, byla zdůrazněna i záležitost výzkumu týkající se eh, německého eh, phasing outu jaderné energie, protože i s tím je spojena spousta záležitostí, kde je nutný výzkum. Mimochodem, my kromě Francie, která bude takovou další zemí dodávající energii do, do Německa, máme ještě jeden problém a to jsou fyzikální toky energií protože oblasti, eh, kde je optimální větrná energie, jsou na severu Německa. Eh, v oblasti spotřeby v průmyslu jsou většinou na jihu Německa a můžete třikrát hádat, kudy jdou fyzikální eh, toky těch energií. Obvykle, protože spojení sever jich Německa není dostatečně masivní, tyto, tyto toky jdou přes Českou republiku a už nám tedy Eh, způsobili několik téměř blackoutů a naše soustava se s tím dosti těžce vypořádává, čili eh, velice bych eh, apeloval na německé kolegy, aby v rámci své země mm, jako racionální národ zrealizovali spojení sever-jih v přenosových soustavách, ale to sem nepatří. Velice oceňuji vystoupení kolegy Žadota, protože tam bylo zdůraznění nutnosti vzdělávání. Já bych jenom připomněl, že vzdělávání eh, není možné bez eh, kvalitního výzkumu. Jediné věci, které trochu nerozumím, ale možná to je špatným překladem, eh, byly záležitosti týkající se jaderného výzkumu a medicínských aspektů, protože já si nedo a rovněž myslím si, že Eh, odborná veřejnost si nedokáže představit eh, mnoho mm, terapeutických a diagnostických metod bez použití eh, jaderných, jaderného výzku, výsledku jaderného výzkumu. Kolega Hanin zdůraznil garanci, který, kterou, kterou potřebují obyvatelé. Garanci bezpečnosti a já si myslím, že Eh, nejlépe a nejblíže této bezpečnosti jsou eh, národní regulátoři, protože ti jsou bezprostředně odpovědní za, eh, za bezpečnost. Ten příměr kolegy Remka s letadlem a s vypnutím zbývajících motorů zdá se celkově sedí, nebudu ho dál komentovat. Rovněž souhlasím s kolegou Čičestrem, že je potřeba eh, k té prezentaci přizvat eh, pro výbor, přizvat i ostatní. Eh, jenom bych mu možná řekl, že to ve střední Evropě ty dodávky do toho Německa zvládneme, možná i přes spojení přes kanál. Takže co se týče, co se týče ostatních kolegů, všem velmi děkuji a jsem velmi rád, že bylo dosaženo eh, dohody, eh, že bude snad dosaženo dohody v radě, že eh, ona pracovní skupina došla k nějakému konsenzu a já věřím, že i my společně se stínovými zpravodají dojdeme ke konsenzu v této zprávě takovému, který bude ku prospěchu Evropské unie a jaderného výzkumu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego Březino. A jako výsledek tady si zapíšu následující. Ještě Angelika Nýbler, hlásí se ještě Angelika Nýbler. Omlouvám se, paní před, pane předsedo, že vás ještě jednou přerušuji, ale hovořilo se o tom, že Německo tady skončí s jadernou energií. E, mnoho lidí tady upozorňovalo na možné důsledky, pokud jde o vytížení e, sítí. Pan kolega Březina hovořil o možných blackoutech pro Českou republiku e, a my jsme tady prosili pana komisaře Ettingera, aby nám tady představil komis, studii, kde by bylo jasně řečeno, jaké budou dopady na vytížení sítí. Já jsem to chtěla ještě jednou zdůraznit a chtěla jsem se zeptat, jestli to zorganizujeme prostřednictvím výboru, jestli tady to studii zadáme prostřednictvím výboru. Já jsem se ptala panega, eh, pana kolegy Rubiga, jestli by bylo možno to zadat přes výbor STOA, ale v každém případě bychom chtěli k tomu mít eh, vědecké pozadí. Já velmi děkuji. Říká pan předseda, eh, možná, že to můžeme zahrnout do toho schrnutí. Nejprve k Mm, k tomu vlastnímu tématu, který byl, které bylo na našem dnešním programu. Sekretariát prověří časový postup, časový plán eh, ve stínu nebo ve světle nových událostí v radě. Eh, protože je možné, že budeme muset velmi rychle rozhodnout a že budeme muset ten eh, časový plán změnit. Pán Ody říká správně, že nemá smysl eh, o tom dlouho eh, diskutovat, když zároveň už to rozhodnutí v radě padne. Druhé konstatování. Existuje schoda na tom, že bychom se měli věnovat eh, otázce eh, Fukushimy, že bychom měli tedy zorganizovat jakési mini slyšení a že bychom jako kontaktní osobu mohli pozvat eh, výzkumné středisko, tak aby nás o tom informovalo. Samozřejmě, že tím tématem se budeme zabývat i nadále, ale mohli bychom si vyslechnout první informace. A za třetí děkuji Angelice Niebler a pan, panu Březinovi. Eh, já si my, skutečně myslím, že bychom měli co možná nejrychleji požádat komisi o to, aby nám sdělila svoje výsledky, to, k čemu již dospěla a aby nám tedy řekla, jaké by mohly být důsledky opuštění jaderné energie nebo jaké jsou důsledky eh, konce jaderné energie. Mohlo by to tedy mít formu jakési studie? Já si myslím, že ta myšlenka je správná, protože je to zajímavý příklad. Eh, nejde o to jak je to v Německu, ale jde o to, že rozhodnutí jednoho členského státu v energetických otázkách má velké dopady na situaci v jiných členských státech. A to je prostě situace, kdy zase znovu říkáme, že energetika, energetická politika je evropská záležitost, že to má prostě svoje důsledky. Například ta e, jednoduchá otázka zátěžových testů. Bylo velmi obtížné dospět k nějakým výsledkům. Bylo e, velmi těžké dosáhnout v plénu rezoluce e, na téma bezpečnosti bezpečnosti jaderných elektráren. Je škoda, že se to nepodařilo. Já si myslím, že něco takového se už nemůže opakovat, takový negativní výsledek. A proto si myslím, že bychom měli pečlivě využít toho, že tedy z těchto současných událostí budou vyvozeny nějaké důsledky. Takže to je všechno z mé strany, děkuji vám. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Eh, eh, to mělo být hlasování o plynu a ropě. To se ale konat nebude. Budeme hlasovat o Galileu, ale nejprve se tady budeme bavit o tom Galileu, protože e, byly vedeny diskuze, hojné, četné diskuze a Vypadá to, že je to na dobré cestě, alespoň se to tak říká. Nejprve obdrží slovo pan zpravodaj, pan Glante. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu. My jsme e, měli třetí, minulý Eh, neformální trilog 31. května. Byl to třetí trilog eh, se stínovými zpravodaji radou a komisí. Po tomto třetím trilogu, nebo do, té třetí, do toho třetího trilogu se nám podařilo dosáhnout dohody mezi radou a parlamentem. Eh, zmíním pouze několik málo věcí, ochrana údajů, Odkázali jsme tedy na stávající směrnice o ochraně údajů a bylo řečeno, že pokud to rozhodnutí nabide účinnosti, Eh, eh, tak mezinárodní dohody eh, budou integrovány, ale samozřejmě musíme hovořit také o finančních příspěcích a dodržování lidských práv. Velmi intenzivně jsme diskutovali o systému financování. Musíme tedy nechat srovnat Galileo s jinými systémy, signál bude nejprve zdarma, ale následně musíme uvažovat o budoucím zainteresování a budoucím eh, finančním podílu těch účastníků. Eh, hlavní priorita byla, byl článek číslo 6, to znamená různé eskalační mechanismy, pokud eh, úřady PRS ve členských státech uh, nebudou schopny garantovat bezpečnost systému. My jsme pro takový příklad navrhli, že komise může uvalit sankce tedy v případě, že nemůže být zaručena bezpečnost, ale rada to bohužel nepřijala. Nesouhlasila. Já si myslím, že eh, tedy eh, sankční mechanismy mohou uvolit i členské státy. Eh, článek 4, ochrana tajných informací, to byla také důležitá věc. Rada přijala naše požadavky, které se týkaly ochrany tajných informací a také jsme hovořili o postupu, který nastane v případě, že tento, tato povinnost bude porušena. To je tedy současný stav trialogu. My jsme te, se na třetím trialogu snažili najít uh, správná slova, snažili jsme hovořit otevřeně a d- skutečně jsme dospěli k dohodě mezi radou a komisí a objevilo se tu uh, oblíbené téma aktů v přenesené působnosti. Uh, Měli jsme pocit, že některý členský stát eh, nebo některé členské státy v podstatě nepochopily, jaké změny přinesla Lisabonská smlouva a co tady obsahuje článek 8. Rada nejprve eh, oslabila ten návrh, který se týkal eh, aktů v přenesené působnosti. To by se týkalo i parlamentu, protože oslabení komise je vždycky oslabení úlohy parlamentu. To znamená, že v této otázce byla velká neschoda, následně tedy byl předložen, byla předložena příloha o těch aktech přenesené působnosti. Rada tu přílohu zase osekala. Nakonec se nám podařilo najít kompromis. Eh, parlament tu osekanou přílohu přijal. A Změny tady mohou být prováděny na základě aktů v přenesené působnosti. Rada požadovala, aby komise přijala prohlášení, o tom se také dlouho diskutovalo a teprve včera na Koreperu se podařilo dosáhnout schody. Šlo o konkrétní změní, o konkrétní otázku, do jaké míry tedy členské státy mohou být ovlivňovány komisí v těchto věcech. Mohu říci, že se nám tedy podařilo dosáhnout kompromisu, ale že ten kompromis je těžko stravitelný především pro komisi a proto děkuji komisi za to, že se nakonec uvolila k tomu kompromisu, protože si myslím, že to hraničí s tím, co vlastně eh, můžeme připustit v rámci Lisabonské smlouvy. Celkem za to tedy můžeme po včerejším zasedání říci, že došlo ke schodě mezi eh, eh, parlamentem, radou a komisí a můžeme to schválit v prvním čtení. Nicméně v důsledku toho časového posunu důsledku toho, že tedy eh, se rozhodlo teprve včera, eh, budeme hlasovat teprve 36. a potom eh, je tu přestávka, procedurální přestávka a ta znamená, že budeme v plénu hlasovat teprve v září. Nicméně maďarské předsednictví dosáhlo alespoň toho, že jsme tedy schopni dalšímu předsednictví předat tento kompromisní návrh. Věřte, že to nebylo vůbec jednoduché, byly tu členské státy, které se proti tomu vehementně brání měli, nebudu jmenovat konkrétně, ale my jsme dokázali nasáhnout, dosáhnout kompromisu. Eh, eh, my samozřejmě netrváme na schodě v prvním čtení, ale pokud by se to podařilo dosáhnout schody v prvním čtení, tak by to bylo dobré. Eh, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám srdečně, děkuji panu Glante a jeho spolupracovníkům z frakce, děkuji eh, také kolegům, kteří velmi dobře spolupracovali, děkuji také zástupcům komise. Eh, ta spolupráce byla skutečně dobrá formálně a ten výsledek je přijatelný. Bohužel dnes o tom nemůžeme eh, hlasovat, ale to je jenom taková procedurální otázka. Hlasovat budeme tedy 36. ale výsledek, kterého jsme dosáhli, je hezký a také předsednictví k tomu přispělo. Děkuji vám. Můžeme tedy rovnou přejít k následujícímu tématu. Je zde studie na téma, kterým jsme se zabývali již včera. Je to otázka energetiky v jižní části Středomoří. A teď bych já poprosil všechny přednášející, aby přišli sem nahoru. Pokud jste připraveni, tak můžeme začít. Dámy a pánové, Naším tématem je energetická strategie Evropské unie v oblasti Jižního středomoří. My jsme zadali studii. V červnu Eh, roku 2010 jsme se rozhodli, že tu studii zadáme a v květnu roku 2011, ne 10, tam je chyba, jsme dostali její výsledky. Eh, tu studii nám eh, představí dva experti, které srdečně vítám, Bernard Duhamel a Henry Bosson. Doufám, že jsem vaše jména vyslovil správně. Doufám, že je to správně. Je to správně, to jsem rád. A nyní tedy všichni eh, čekáme eh, na vaše výsledky. Prosím, máte slovo. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, já jsem Bernard Duhamel a jestli dovolíte, budu hovořit francouzsky. Začneme tuto prezentaci s kolegou eh, Bosantem a předložíme komentáře k jednotlivým slajdům. Když se podíváme na středozemní moře, tak vidíme zde geopolitický význam této oblasti. Středozemní moře je uprostřed eh, celé řady světadílů. Mezi těmito světadíly máme zde také uvedeny určité údaje o vzdálenostech. Jistě, to znáte velmi dobře. Jsou zde jednotlivé země, které představují středozemní eh, oblast a eh, to jsou také ty oblasti, eh, které jsme měli prostudovat. My jsme se měli tedy věnovat celé této oblasti, tedy jak té severní části, tak i jižní části pobřeží Středozemního moře. Je zde osm zemí, respektive sedm zemí. My jsme přidali eh, Portugalsko eh, na eh, Iberijském poloostrovu a na severu máme Portugalsko, Španělsko a jde to na východ až po Řecko. Dále je zde Kypr, Malta. Eh, eh, Kypr a Malta v oblasti plynu eh, jsou významné. Malta však na základě velikosti svých infrastruktur v souvislosti s plynovody asi nebude mít takový význam, ale Kypr zcela jistě Eh, bude také zdrojem pro eh, výrobu elektrické energie. Dále potom eh, Maroko až Turecko na jižní části, to je tedy Magreb, ale také Libie, která vlastně nepatří ani do východu, do západu. Pak jsou zde země Mašreku až po Jordánsko Eh, které jistě není tedy čistě eh, zemí u středozemního moře, ale patří do oblasti Mašreku. Eh, Jordánsko je dotčeno projektem Euro evropského, euroarabského projektu, pak je zde Egypt a Turecko, Izrael na východní straně. Na této mapě máme nové údaje. Zde vidíme hloubku Středozemního moře. Je nutné toto moře překročit, proto tyto údaje uvádíme. Překonat tedy jak plynovody, tak i e, v smyslu projektů pro e, přenos elektrické energie. Středozemní moře je v určitých e, částech velmi hluboké. Na východě vidíme ty tmavší modré části, které jsou hlubší než 3000 metrů a Chtěl bych eh, říci, že eh, tato hloubka jde do pěti tisíc metrů eh, celkově, takže jsou zde skutečně přírodní veliké překážky, které jsou skutečně významné. Ještě k tomu úvodu bych chtěl doplnit určitá eh, srovnání, které můžeme dělat mezi eh, severem a eh, jihem. A to jsou srovnání demografická. Vidíme zde srovnatelné počty obyvatel v obou částech, o kterých hovoříme. V jižních zemích však máme demografický růst, který je čtyřikrát silnější než v té severní části. Co se týče rozdílů ve spotřebě energie, eh, spotřeba elektrické eh, energie na hlavu eh, na severu čtyřikrát vyšší než na jihu, tedy v jižní části. Ty globální údaje jsou velmi rozdílné a je zde jediná země, která má určitou rovnováhu ve spotřebě a ve výrobě, to je Izrael. Izrael. Zbytek zemí však například v Maroku je spotřeba skutečně nízká, asi 600 kWh na hlavu. Ještě několik dalších údajů bych chtěl uvést k plynu. Eh, skutečně eh, spíš eh, Amar je odborník na jiné energetické otázky než plyn, ale k plynu bych chtěl říci, že zde máme údaje z roku 2009 ohledně konstrukcí různých plynovodů a infrastruktur v zemích středozemního kolem Středozemního moře vidíme, že polovina dodávek plynu do zemí Evropské unie prochází právě tudy a to proto, že oproti tomu, co bylo řečeno, jsou eh, veliké rezervy eh, spíš tedy na severu. Je zde jedna jediná země, která eh, vyrábí plyn. Jinak je objem plynu velký, především na jihu třeba Spojeného království, Německa nebo Nizozemska, které vyváží je zde také určitá závislost jižních zemí Evropské unie eh, od dodávek, eh, a to v 95%. V osmi jižních zemích eh, jsou spotřebovány dodávky z východu a výroba plynu v Evropské unii je téměř zastavená, třeba ve Španělsku, ve Francii rovněž ve srovnání se situací eh, před několika eh, lety, kdy se eh, potřeba plynu byla zcela jiná. Tolik eh, tedy k, na úvod a zde je přehled jednotlivých bodů eh, naší přednášky. Chtěli bychom eh, se rychle zmínit o evropských politikách, o elektrické energii, o plynu a pak bychom se chtěli taky zabývat doporučeními této studie. Krátce tedy k evropské politice v této oblasti. Oui, alors bon, ce, ce, ce, sont des, ce sont des grandes lignes, vous les connaissez. Euh, Takže to jsou v podstatě všechny ty hlavní linie, asi je všichni znáte velice dobře. Jediná vlastně věc, na kterou bych chtěl poukázat na tomto prvním slajdu, je vytvoření takovéto nedávna no, vlastně směrnice v této oblasti, tímto směrem, o které jsme hovořili. To znamená to ENSA, ENSA, I, to znamená a NSOG, to znamená v podstatě je to evropská síť těchto operátorů. V podstatě jsou to systémových operátorů, jsou to instituce, které jsme vytvořili tímto způsobem, tak aby jsme mm, tvořili infrastrukturní plány i na evropské úrovni, a které v podstatě to znamená teda ty desetileté plány pro elektřinu, pro plyn. To znamená, to jsou opravdu každé dva roky jsou obnovovány tyto plány. V podstatě mm, mm, první byl eh, pro rok 2008, 8, to znamená, že v roce 2010 došlo k první revizi tohoto plánu. No a nyní, když se podíváme v podstatě na takové ty hlavní priority, těch pět priorit, kdybyste se podívali na všech pět, to, co jsme považovali za velice důležité v rámci této strategie, to znamená, to je strategie z, z listopadu 2010, my jsme chtěli samozřejmě posílit i ty eh, externí dimenze evropského trhu, podívat se na to, že Evropská unie v podstatě chce určitým způsobem integrovat tuto oblast, nejenom pokud jde o nás, o Evropu, ale v podstatě ty energetické naše trhy s jihem, propojit s jihem. Samozřejmě, že to může být regionální integrace s trhy na jihu, to znamená EAM, GMP, to už jsme o tom hovořili, to je vlastně jeden z těch příkladů, ale zároveň určitá integrace mezi energetickými trhy Evropy a zároveň energetickými trhy na jihu Středomoří. Možná ten další slide, když se na to podíváme. To znamená, to taková velice, velice zajímavý obrázek. V podstatě zdůrazňujeme to, co jsme do, tohoto okamžiku v podstatě, jak si nezdůraznila, ty energetické koridory nebo ten transport eh, energetiky. Jednak je to uvnitř Evropy, to znamená posílení jednotného trhu, jak vidíte, a zároveň umožnit zemím, které prostě nemají dostatek těchto zdrojů, primárních zdrojů, aby měli přístup k zdrojím, řekněme, těch sousedních zemích, to je další věc a zároveň ty koridory nebo energetické koridory mezi Evropskou unii a e, jižním, jižní části Středomoří. Čili o tom budeme za chviličku ještě hovořit. To znamená ten jižní koridor, který by měl umožnit podle našeho názoru to, aby se, teda, aby jsme se dostali, to znamená ty, ty zdroje z Afriky a zároveň z, z, z, z oblasti Blízkého východu, aby se dostali východním i jižním koridorem do Evropy. A ten další koridor, jak vidíte, to znamená na té západní části pro výměnu nebo teda pro obchodování s elektrickou energií. Především je to směrnice o obnovitelných energiích, to je velice důležitá oblast, určitě ji znáte. To znamená ty cíle, které jsme si stanovili v této oblasti, to je těch 20%, 20%, které by měly představovat obnovitelné zdroje do roku 2020. A zároveň nesmíme zapomínat na to, že jsou zde teda ty vztahy mezi severem a jihem a nesmíme zapomínat na článek 9. Na článek 9, o kterém se velice často hovoří, o těch spojených společných projektech mezi členskými státy a to znamená členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi, které by umožnilo opravdu poskytovat dostatek energie obnovitelných, i z obnovitelných zdrojů právě, které přichází z jižních zemí těmito koridory. Čili jaký je výsledek této oblasti? Ten síl, ty cíle evropské by mohly umožnit i rozvoj v této oblasti obnovitel, obnovitelné energie v jižních zemích. To znamená Maroko, to znamená ta jižní část Středomoří. Syrie, řekněme, Egypt. To znamená, když se podíváme na to, jak to vypadá na trhu s elektřinou. Ty možné koridory pro export vidíte zde nyní, jak by to mohlo vypadat pro vývoz takovým velice globálním pohledem. Jednak jsou to země Magrebu, to znamená Alžírsko, Maroko, Tunis, a samozřejmě propojení na Španělsko, to už existuje, jak vidíte, na Itálii propojení, to probíhá tento projekt, toto propojení mezi Tuniskem a Itálií především a potom to možné propojení, a to uvidíme, snad to bude probíhat v pořádku, to znamená eh, východní část Středomoří a Balkán. To znamená i do Evropské unie, poté z, eh, z, přes Balkán tak toto propojení vidíte z, od, z té oblasti Středomoří, to znamená ten Medring, ta celá oblast Středomoří. Vidíte zde, jak to probíhá, eh, všechna ta čísla, která zde vidíte, jsou z roku 2008, eh, gigawatt hodiny a když to porovnáme s jihem, tak tam to je mnohem nižší a vidíte zde i tu fragmentaci těchto propojení. To znamená, vidíme zde tři oblasti. Jednak je to Magreb, ty, ten, ta severní část Afriky, která je vlastně otržena. Vidíme tam Tunisko, Libie, to je v podstatě v, propojeno s Egyptem, to je ta střední část. A poté je to ten další pól, a to je Turecko, jak vidíte nahoře, které, by se, které v podstatě už je více méně integrováno s Evropou. Ale tím pádem zase otrženo, samozřejmě od toho propojení s Egyptem. Protože tam nedošlo k určité synchronizaci ze Sýrii například. Eh, pokud je o ten Magreb, to znamená sever Afriky, asi tak to by to mohlo vypadat, pokud je o jednotlivé propojení v této oblasti mezi třemi zemí, těmito třemi zeměmi a Španělském a vidíte zde dvojí napojení, to znamená Španělsko a Maroko. Eh, Maroko dováží, především nevyváží a zároveň teda to vzájemné propojení, které umožňuje mezi propojení mezi Marokem, Alžírskem a Tuniskem. A pokud jde o Libii, ano, tam, jak vidíte, existuje sice nějaké napojení, ovšem velice, velice, ehm, řekl bych téměř nefunkční, opravdu velice špatné. A nyní ten pól, energetický pól, o které jsem hovořil, to znamená Turecko, tři propojení, které zde vidíte s Řeckem a Bulharskem, jak vidíte to synchronizace elektrického propojení mezi eh, Řeckem, eh, Tureckem a Bulharskem, to znamená mm, toto energetické propojení Balkánu s Tureckem, to je něco, o něčem, o něčem nyní hovoříme. Asi v roce 2012 by mělo dojít k synchronizaci této oblasti. My samozřejmě trváme na tom, aby k tomu došlo, aby došlo k určité synchronizaci v tomto ohledu, ehm, protože poté by to vlastně bylo, mm, by tam bylo to propojení ze Sýrií. Asi v roce 2015 by to mohlo umožnit propojení mezi Tureckem a zbytkem Středomoří, Jižního Středomoří. hmm, nyní takový obrázek, jak to vypadá to propojení Egypta, kde v podstatě Egypt byl strategickým způsobem umístěn. Egypt to opravdu obrovský, hmm, opravdu obrovský počet obyvatel, několik desítek milionů obyvatel, veliké energetické potřeby, energetický systém, který je opravdu velice komplexním systémem. To znamená, že ta poptávka je zde opravdu zásadní. A Egypt samozřejmě musí rovněž získávat dostatek, to znamená to poskytování energii pro Egypt Eh, pokud jde o eh, například Nil, Nilskou oblast v Etiopii, dochází k určitým projektům. Ovšem je tam i propojení, problematické propojení mezi Egyptem a Etiopií, nebo možná i z Golské oblasti, Perského zálivu by mohlo dojít k určitému propojení na Egypt. Ovšem, jak víme, tak jsou zde určité problémy, možná to nebude dostatečné. Egypt nebo demografický růst Egypta je obrovský a asi v roce 2050 by mohli mít až 150 milionů obyvatel, což je opravdu obrovská masa. To znamená, že budou potřebovat zvýšit tyto dodávky, musíme, musí vyřešit tuto problematiku, protože To demografický růst této země samozřejmě dochází k obrovskému růstu v městech, která potřebují dodávky vodou a i to představuje veliký problém. To samozřejmě eh, představuje obrovské energetické ztráty, poptávku po energiích. Takže ty makrebské země, tři makrebské země, tam je obrovský potenciál pro regionální rozvoj mm, do, do horizontu roku 2020, strojnásobí se propojení se Španělskem, jak vidíte. Dále je to, mm, to propojení na Itálii, které v té době již bude existovat. Mm, to El Met, to je mezi Tuniskem a Itálií, to je ten projekt, který je takový nejpokročilejší v této oblasti, měl by se dokončit v roce 2016 a ještě je zde jeden projekt, se kterým počítáme mezi Alžírskem a Itálií přes Sardíny, ovšem to je takový vzdálenější projekt zatím. To, to jsou ovšem pouze takové projekty, takové plány zatím. No, Předpokládáme, že dojde k propojení, integrování trhu v této oblasti mezi Marokem, Tuniskem, um, Alžírskem. Je to takový evropský projekt, je to vlastně určité, určitá integrace elektrický nebo pro, um, trhu s elektřinou v této oblasti. A tak před rokem už jsme přijali deklaraci v tomto ohledu, znamená, snažíme se propojit nebo posílit integraci těchto tří zemí na severu Afriky, tři ministři pro energetiku se v Alžíru sešli za přítomnosti našeho komisaře pro energetiku. Hmm, došlo k těmto jednáním i v Bruselu v říjnu loňského roku a v Alžíru v, v letošním roce v Dubnu. Dále pokud jde o nějaký plán, solární plán ve Středomoří, my se snažíme v této oblasti podporovat obnovitelné energie, samozřejmě, které podle našeho názoru představují řešení této problematiky. Ta poptávka, která roste na jihu, samozřejmě volá po těchto plánech, to znamená 20 gigawatů, 20 tisíc megawatů, to je dodatečná kapacitám na základě této, nebo která by pokázala z této fotovoltaické um, energie, obnovitelné energie, solární energie, termální, koncentrovaná energie, která je koncentrovaná s touto solární energií a samozřejmě, že i větrná energie, která je distribuována nerovným způsobem mezi jižními cen, centry, většinou je to v Egyptě a v Maroku, Určité možnosti v této oblasti větrné energetiky jsou i v Tunisku, ovšem ne v takovém rozsahu. Jedním z cílů v této oblasti, tohoto solárního plánu, by bylo to, aby došlo k určité konvergenci v této oblasti, která by umožnila rozvoj obnovitelné energetiky a zároveň umožnila i um, zapojení privátního sektoru soukromého sektoru, tak aby opravdu investoři v této oblasti mohli podpořit tento rozvoj. Čili my se budeme snažit jít právě tímto směrem integrovaného trhu, euromediteránního, středomorského, protože jedním z cílů by bylo, aby tato solární energie se mohla dostat, alespoň částečně, to propojení na Evropu, aby existovalo. Samozřejmě, že jsou zde určité technické problémy, které jsou spojeny se solární energetikou, především pokud jde o to, že v podstatě slun, sluneční záření můžeme využívat pouze určitou část dne, takže jsou tam určité výpadky, to znamená, musíme nějakým způsobem vyřešit tuto problematiku nebo nějakým způsobem, um, nějakým způsobem uchovávat tuto, ener, tuto energii. Tam už jsou určité možnosti, které by nám mohly pomoci v tomto ohledu. A nyní, když se podíváme na různé německé iniciativy v tomto ohledu, to je právě ten slavný dezertek, nebo dvojka, to znamená, je to průmyslová iniciativa, která byla zahájena v roce 2009, hned poté eh, evropské směrnici o obnovitelných energií. Je to nesmírně ambiciozní iniciativa, která počítá s dodávkami nebo s produkcí, s produkcí asi stovky gigawatů do, v horizontu do roku 2050, ovšem ty investice, ty první odhady byly asi 400 miliard eur. Je to iniciativa, která pokrývá obrovskou oblast pouště, protože právě v této oblasti pouštní samozřejmě je rentabilní solární slunečná energie. Tento projekt je propojen všem ještě s jednou iniciativou, protože mi potřebuje nějakým způsobem teda dovážet tuto energii, to znamená, že se musí dostat nějakým způsobem přes Středomoří, pokud bychom chtěli teda ji dovážet do Evropy. A to je MedGrid iniciativa, je to konzorcium MedGrid, které je to nedávná francouzská iniciativa, která byla zoficiálněna před několika měsíci a přišla s určitými studiemi proveditelnosti, překonání těchto fyzických problémů, to znamená, jak, to, jak překonat, um, te, te, to znamená, aby, aby teda ehm, ten proud byl v dostatečné, pod, ehm, dos, to znamená, aby, aby jakým způsobem bychom mohli opravdu uh, dostávat energii tímto způsobem do Evropy a ty studie by měly být k dispozici asi v roce 2013. Když se podíváme na vývoj těch jižních zemí, také vidíme také podporu energetické účinnosti a vidíme, že tato účinnost Eh, se zlepšuje jak v severních, tak i jižních zemích, ale v těch jižních zemích méně než eh, v těch severnějších zemích. Je tedy nezbytné se eh, velmi mnoho snažit prosadit lepší energetickou účinnost v jižních zemích, tak aby byly prosazovány příslušné zákony, třeba v Maroku Egyptě, Tunisku, Jordánsku a také Izraeli. I Izrael pokročil v této oblasti. Kam se tedy ubíráme v této oblasti energetiky? Vznikne nějaká super soustava mezi Evropskou unii a Severní Afrikou? Eh, super soustava, která by vycházela z toho solárního plánu eh, pro oblast Středomoří ale předpokládá se, že eh, bude možné překročit středozemní moře, napojit se tedy na evropské soustavy bez toho, aby eh, ty soustavy byly eh, zdvojnásobeny, strojnásobeny. To propojení by mělo jít přes Gibraltar, má to být vysokonapěťové vedení, na velké vzdálenosti a tak, aby eh, tato soustava byla určitým základem. Problémem však je integrace této energie, která je produkována střídavě na základě tedy větrné energie, eh, i když ta není tak významná v celém tom systému eh, například v Suezském zálivu, eh, ale tato eh, energie musí být eh, řízena a toto je možné v těch větších eh, soustavách. Tam to vyrovnávání je nadnější. Vznikaly by tedy takovéto prstence nejrůznějšího propojení z jihu na sever, také tedy z Itálie do sousedních zemí Itálie, také tedy tedy eh, má eh, vysokou eh, výměnu. Nyní k otázkám plynu. V oblasti plynu je to zcela jiné než v elektrické energii. Zde jsou určité otázky jak eh, výroby, tak i eh, přenosu. Eh, plyn existuje v těchto oblastech a jde především tedy o otázky, které musí být vyřešeny, tedy otázky přenosové kapacity a infrastruktury. Zde je zajímavá mapa, vidíme uh, ony spádové oblasti Eh, vývozců eh, plynu do Evropy. Eh, máme tu oranžovou část vpravo, tedy Rusko, veliký vývozce a propojení směrem na západ, také z Alžírska, potom z Norska a Nizozemská. Eh, Rusko je tedy skutečně mohutné eh, v, eh, mezi těmi vývozci zemního plynu ta mapa možná není trošku moc přesná, protože Itálie vypadá jako kdyby byla zcela pokryta z Ruska, ale Itálie má velké dodávky taky z Alžírska. Dále také z eh, novu splňovaný eh, eh, plyn Tady máme podmořské eh, eh, plynovody a na této mapě vidíme eh, projekty pro výstavbu plynovodů, anebo také i stávající plynovody. Jsou zde tři plynovody mezi Alžírskem, Libií a Jižní Evropou. Máme také propojení přes Maroko, Španělsko, Eh, Alžírsko, Tunisko do Itálie přes Sicílii a máme třetí eh, projekt, nejnovější, eh, který dodává plyn z Libie. Dále jsou zde dva projekty, které ještě nejsou eh, realizovány. Španělsko eh, bude tedy zásobováno přímo z eh, Alžírska. Toto ještě není v provozu, protože tento trh byl poněkud znejistěn situací na jaře. Ta oranžová linka přes Sardinii a Korziku je propojení tedy do Itálie z eh, Tuniska, Alžírska. Problémy plynu představují tři eh, druhy otázek. Jsou to eh, otázky zajištění hlavního cíle, což je bezpečnost zásobování. V naší studii jsme zjistili, že je nezbytné zajistit bezpečné zásobování evropských zemí. Stále více plynu bude dováženo především do eh, jižní Evropy a 95 tohoto plynu eh, přichází právě přes středozemní moře. To znamená, že zdroje jsou skutečně diverzifikovány. Můžeme tedy začít eh, také na základě technického a ekonomického eh, vývoje eh, v oblasti jižních zemí DGL. Tam jde o přepravu tankery do Evropy a nyní existuje asi 15 vývozních zemí, v Evropě, zatímco v 80. letech jich bylo asi 12. Rusko, Norsko, Nizozemsko a potom Nigérie, která začala Eh, to vidíme tedy, že ta diverzifikace v zásobování eh, se zlepšuje, ale stále to není dostačující, protože eh, ta spotřeba plynu stále roste v ročních procentních údajích. Zde máme alternativní zdroje a v Evropě plyn slouží především k výrobě kombinovaných eh, eh, elektrické energie a tepla eh, a proto je nezbytné zajistit pro, především pro tuto generaci Eh, jisté zásobování. Je možné tedy eh, se dívat také na Kaspické moře, Irák, Irán. I zde jsou zdroje, které by byly využitelné v Evropě. Zde máme určité schematické znázornění eh, dnešních projektů pro dodávku dodávku zemního plynu z východní části Středozemního moře do Evropy jsou zde dva velké projekty, to je ten červený Nabuko, eh, to je projekt eh, podporovaný Evropskou unii a potom je zde Amidgas z Iráku, Iránu, eh, tam záleží na politickém vývoji, a to do východní Evropy a potom eh, je zde další eh, projekt pro Rakousko, eh, Maďarsko. Toto jsou projekty, které byly však poněkud zpomaleny na základě toho projektu z Ruska, který byl zahájen před dvěma lety. Šlo o výstavbu plynovotu přes Severní moře pak jsou zde ještě další dva projekty mezi Řeckem a Itálií eh, pro eh, přenos eh, pro transport plynu z Azerbajdžánu směrem na sever. Těch projektů je příliš mnoho. Jsou zde dva velké projekty South Stream Nabucco, Toto jsou projekty, které sami o sobě by mohly eh, uspokojit poptávku, i tu potenciální poptávku, která eh, narůstá eh, na následující roky či desetiletí. Je to tedy určitý strategický problém a uvidíme, že právě toto je podstatné. Nabuko eh, je projekt, který má, myslím, největší smysl, eh, by umožnil zásobování po celá léta a byl by to projekt dostačující Problém však je v tom, že Rusko, dodávající zemní plyn do Evropy, začalo eh, realizovat eh, South Stream proto, aby poněkud zabrzdila eh, Nabuko. Zde tedy se do Evropy připravují další zdroje z Iráku a Azerbajdžánu. Eh, to je tedy určitý konkurenční eh, projekt eh, rozhodnutí dle mého, mých znalostí ještě nepadla a pokud chceme skutečně hovořit o diverzifikaci, pak by to měla být diverzifikace skutečná co do zdrojů. To znamená, že jediný projekt, který by zlepšil diverzifikaci, by byl skutečně projekt Nabuko. Druhý problém, se kterým je Evropa konfrontována, je e, zajištění bezpečného zásobování. Přitom však je nutné také zohlednit nárůst spotřeby ve zemích vyrábějících. Proto, abychom mohli e, Evropu e, vyvíjet, je nutné také podpořit jižní země. Ty jižní země dodávají plyn, ale z části jsou to země eh, silně eh, osídlené i ty eh, země, eh, které se nově vyvíjejí, jsou pod průmyslovým eh, nátlakem, aby využívali tedy více energie také z hlediska sociálního. Jejich průmysl byl zatím slabší. Již dva roky tedy jsme zaznamenali určitý konflikt v tomto smyslu, který vlastně vede k tomu, že ty dvě možnosti jsou v konfrontaci. Je zde tedy otázka, zda vyvážet plyn do Evropy anebo zajistit vlastní vnitřní rozvoj těchto zemí anebo postupovat eh, harmonicky v obou oblastech. Je to eh, také otázka eh, spojená s politickými, sociálními konflikty, Eh, v Alžírsku, v Egyptě, to může vést ke skutečně eh, velkému zhoršení situace. Vidíme v Egyptě, eh, od roku 2008 určité zablokování vývozu plynu nejenom tedy na evropský trh, ale také do sousedních zemí Egypta, kde byly eh, rovněž připravovány plynovedy třeba do Jordánska. Toto bylo zablokováno. A také Alžírsko. Alžírsko eh, tam eh, jste jistě dokázali sledovat ten poslední vývoj v oblasti energetické. Eh, politika je velmi eh, konzervativní a nový ministr energetiky postupuje tedy velmi konzervativně a chce ponechávat větší část v zemi. Je e, tedy nezbytné v Evropě e, zohledňovat e, rovněž bezpečné zásobování těchto zemí jižních. To je sice záležitost, která je rovněž nesmírně důležitá, i když v podstatě jde o technické záležitosti. Ty jižní země, ty potenciální země, které teda již potenciálně buď budou poskytovat, nebo již poskytují. To znamená, musí dojít k určité, to znamená tak, aby ta e, infrastruktura byla připravena i pro export. To znamená, že opravdu by zde měla být určitá předvydatelnost jejich výhod finančních z této oblasti. Určitá oblast, kterou jsme v podstatě identifikovali je. To znamená, abychom zde měli jednak technické možnosti, pokud jde o dodávky plynu, je to určitá asociace mezi dlouhodobými kontrakty a zároveň i cenou, která se dotýká plynu nebo ropy. Ano, samozřejmě, že se na to musíme rovněž e, zabývat, protože samozřejmě, že je to propojená oblast, je zde určitá logika, která vede k tomu, že tyto ceny musíme nějakým způsobem srovnávat. A čím dále, tím více v podstatě vidíme, že je to teda v těch zemích, kde je ten čistý plyn, a my teda propojujeme tuto cenu i s um, cenou ropy. Já si myslím, že je to rozumné. Samozřejmě, že zásadním důvodem pro tuto oblast je to, že operátoři samozřejmě, které vidíme v této oblasti, v těchto zemích, v jižních zemích, jsou zde mezinárodní operátoři, provozovatelé, mm, americké společnosti, které investují do této oblasti i do ropy, i do plynu. Jsou to společnosti, které v podstatě se nezabývají pouze, řekněme, mm, eh, ropou. Oni v podstatě investují do oblasti plynu pouze, pokud jsou si jistí, že v podstatě jejich ty finanční výhody jsou dostatečné. To znamená, že poté, pokud by to nebylo pro ně zajímavé, tak by poté se zabývali pouze průzkumem v oblasti ropy. I když možná se to bude znát trošku nelogické, Ovšem je zde prostě propojení s těmito cenami a já si myslím, že z dlouhodobého hlediska prostě zde bude takové velice úzké propojení mezi cenami ropy a cenami plynu. Mm, když budeme mít barel za 150 dolarů, tak v podstatě řekněme, že cena plynu bude analogová, i když samozřejmě, že mm, ty náklady na transformaci jsou zde mnohem nižší, takže to bude trošku nižší, ovšem ne zásadním způsobem. A samozřejmě dlouhodobé kontrakty, protože potřebujeme určitou předvydatelnost, nebo pro provozovatele v této oblasti je to velice důležité, protože prostě se nebudou operátoři pouštět do těchto rizikových infrastruktur, pokud by to byly projekty pouze na pár let. No a nyní se dostáváme na konec naší analýzy, nebo k čemu jsme dospěli. Určitá část naší práce představuje samozřejmě doporučení, elekt- trh s elektřinou nebo energetická účinnost. V této oblasti se snažíme o to, aby jsme podporovali, aby Evropa nadále podporovala, aby se zaměřovala na mm, tu energetickou účinnost, na obnovitelné energie, které právě v těchto jižních zemích, například v Maroku, byla vytvořena organizace, která se jmenuje ADERE, která vlastně podporuje energetickou účinnost, obnovitelnou, eh, obnovitelné energie, nebo je to například v Tunisku rovněž na národní úrovni organizace, která řídí problematiku této oblasti a dále je to Agentura pro energetickou účinnost v Egyptě například i v jiných zemích, třeba v Jordánsku. Chceme nějakým způsobem rozšířit ten mechanismus Elena, to je mm, European Local Energy Assistance, jakási pomoc na místní úrovni, to znamená s spolupráce, rozšíření na tyto země Jižního středomoří, takzvaný projekt Med Elena, kterou by podpořila i Evropská banka pro investice a rozvoj. Dále v této oblasti bychom chtěli, aby došlo i k navýšení a zlepšení regionální spolupráce. Máme zde strategická partnerství v energetické oblasti, které by mohly být propojeny s těmi hlavními energetickými póly, o kterých jsme hovořili v Magrebu, to znamená v tom jižním středomoří. Čili ne, abychom šli na nějakou tou cestou evropské politiky, řekněme, mm, jenom jedné země. Ne, naopak, my chceme vytvářet právě ty póly, takové ty energetické póly, například právě ten Makrebská, Makrebská oblast, kterou bychom mohli posílit, aby došlo k určité konvergenci, určité samozřejmě regulace v tomto energetickém sektoru, který bychom mohli provádět na úrovni toho pólu a samozřejmě i konvergence na mm, evropské úrovni, pokud jde o regulaci tohoto trhu. Tato posílená regionální spolupráce by měla rovněž pomoci podporovat obnovitelné energie, protože budeme lépe řešit ty nedostatky nebo ty výpadky, které mm, představuje ta problematika obnovitelné energie. Pokud je o doporučení, ano, já vím, že atomová energie je předmětem rozsáhlé rozpravy. Jižní země ovšem uvažují o této oblasti. Egypt například už mm, plánuje osm jaderných elektráren. Před Fukushimou o tom uvažovali, mm, nevím, jak to bude vypadat, pokud Jde o další rozvoj. První elektrárna by měla být v Eldabě v roce 2019 postavená. Otázka zní, zda Egypt opětovně zváží tento program po Fukushimě. Možná se u, bude ubírat touto cestou Maroko. Například Maroko má sice i větrnou energii, solární, slunečnou energii, ovšem předpokládá rovněž asi tak se sedmi Eh, procenty energetiky, která by pocházela z jádra do roku 2030. To znamená, že vidíte, že ani jižní země jaksi nezapomněly na jádro, to znamená ty země v jižním středomoří a právě proto bychom možná se měli zabývat i otázkou bezpečnosti, zabezpečení, pomoci v této oblasti, pod poskytnout dostatečné konzultace, poradenství těmto zemím. Toto je problematika, která je nesmírně komplikovaná. To znamená, pokud jde o tu eh, jadernou energetiku. No a nyní oblast plynu. Ano, už jsme o tom hovořili, to znamená všechny ty věci, o kterých jsme před chvíličkou, o kterých jsem před chvíličkou hovořil, to znamená Vidím zde tři takové základní oblasti diversifikace dodávek, o tom už jsme hovořili. A samozřejmě určitá podpora opravdu jasná podpora, nejenom slovy, podpora jasným konkrétním projektům, které by mohly diversifikovat zdroje na úkor, řekněme, těch historických dodavatelů, například Ruska. Máme zde určitý prostředek a to je právě ten jižní koridor, který by přecházel právě Tureckém, to znamená, dochá, to znamená, že by to byly zdroje plynu spíše na východě a které by poskytovaly dostatek plynu střední a východní Evropě a na, z Řecka by to šlo do Itálie, to znamená, že by to bylo opravdu pokrytí veliké části Evropy díky tomuto projektu. Ty prostředky podstatě samozřejmě, že o tom musíme ještě diskutovat, musí se tato debata skompletovat, ehm, nemáme společnou energetickou, bohužel, politiku v Evropě a to znamená, že různé země, různí provozovatelé se ubírají jiným směrem, různí poskytovatelé. Já si osobně myslím, že by bylo dobré, abychom vytvořili nějakou, řekněme, agenturu, která by byla zodpovědná za energetickou oblast v Evropě a která by přijímala rozhodnutí na základě určitého většinového hlasování. Ovšem pokud teda v Evropě nemáme společnou energetickou politiku, kterou by zastřešovala nějaká, nějaká agentura či společný úřad, tak se domnívám, že prostě nebudeme schopni zajistit eh, opravdu dostatečně tyto dodávky. Pokud je o opatření v rámci Evropské unie, ke kterým jsme přistoupili. To, co už jsme udělali v této oblasti, regulace v nedávném období, to si myslím, že je opravdu dvorný odrazový můstek, je to výborný text, jsou zde velice zajímavé záležitosti, nejenom proto, že to neexistovalo v minulosti, ale zároveň jsou to určitá opatření, která mm, byla podle mého názoru výborně promyšlená. Myslím si ale, že bychom měli zajít ještě dál. Například eh, ve většině případů ta opatření, které máme k dispozici v rámci naší legislativy, opatření, která jsou povinná, která jsou potřebná v této oblasti, se dotýkají především určité snahy řešit tyto problémy uvnitř Evropské unie nebo v rámci některých jenom zemí, pokud jde o dodávky mm, plynu. Já si myslím, že bychom to ovšem měli rozšířit na určité cykly opatření, která by mohla být využita nejenom v oblasti EU, ale například i řešit problémy, kdyby došlo k nějakým problémům externě to znamená určité etapy, které bychom měli ještě proskoumat v této oblasti, tuto problematiku a další záležitost, další doména. její určitá, jak bych řekl, to znamená zajištění diversifikace dodávek v této oblasti. Já si myslím, že by bylo užitečné, dokonce potřebné, aby ta procedura rozhodování, která se dotýká velikých projektů, nejenom teda plynovodů, Nemusí to být pouze pro plyn, samozřejmě to můžou být projekty rozsáhlého charakteru v oblasti dopravy, železnice a tak dále. Ty procesy jsou nesmírně obtížné, dlouhé, desítky let, aby vůbec došlo k těmto infrastrukturám, například pokud jde o ty plynovody v moři. Já si myslím, že opravdu bychom měli ten cyklus eh, snížit na polovinu. To znamená, pokud by jsme byli schopni zkrátit tento cyklus, pokud bych se nám povedlo to zkrátit na pět let až do té realizace, tak pr- právě si myslím, že no, už jsme to viděli na příkladech ENSO a tak dále. Já si myslím, že toto by byl, toto by byl velice dobrý základ jít tímto směrem já vím, že ve Francii existuje takový velice kvalitní postup, pokud jde o deklaraci nějakých veřejných podniků, jakmile teda ve veřejný zámu, jakmile je takový projekt ve veřejném zámu, tak ta procedura, no ten postup, kterého se dotýká, pokud jde o tuto infrastrukturu a její výstavbu, tak poté je to prostě povinnosti a tím pádem je to vlastně tato povinnost uvalena na všechny ty aktéry. Třetí záležitost záležitost. Ano, je zde několik bodů, nemůžeme změnit úplně všechny. A toto je politická záležitost, spíše než technická záležitost. Samozřejmě, že trh nemůže udělat vše. Jedna věc, která mě trochu zneklidňuje ve všech těch eh, o, mm, o, no, očekáváních nebo teda prostě těch textech, které máme v Evropské unii, jak si vyplývá, že trh může udělat všechno. Mm, <laughs> Všem v takové strategické oblasti jako energetika tomu prostě tak není. Jsou zde desítky miliard, o kterých hovoříme, které musíme věnovat do infrastruktury. Já prostě se nedomnívám, že by to mohl všechno vyřešit pouze trh. Já prostě jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme například jak už jsme hovořili o tom ENSu, o těch různých sítích, které by mohly pomoci. Já prostě si myslím, že musí být určitá určité plánování, možná trošku a, jakýsi autoritářský přístup v této oblasti energetiky, abychom zajistili všechny potřeby v Evropě. Samozřejmě ve Francii jsme tam v těch 60. 70. letech jsme měli ten komisariát, který se tomu věnoval. Někdy to lidé považují trošku za jakýsi sovětský přístup, to bychom nechtěli opětovně zavádět. Ovšem prostě podle mého názoru eh, je to to chyba a Evropa by se tomu měla věnovat v podstatě trošku více plánování nebo určitého autoritativního přístupu, protože jde o zásadní strategické projekty, které se dotýkají energetické oblasti. A pokud jde samozřejmě elektřina, Mm, plyn a tak dále, je to politika cen, mm, víme, že došlo, že tam dochází k subvencím v této oblasti, které jsou pod tou úrovní, které očekáváme. To znamená, že skutečně bychom si ty ceny by měly být skutečné, pokud chceme, aby celý tento sektor byl řízen kvalitním způsobem, aby jsme dosáhli určité konvergence energetických politik eh, ve všech těchto zemích celého tohoto regionu, o kterém hovoříme. Samozřejmě, že tato reforma cen je propojená s takzvaným demand side managementem, to znamená to řízení na základě poptávky v celém tomto sektoru. To si myslím, že je velice dobré, protože samozřejmě, že celý tento sektor zná nejlépe potřeby Čili toto by měl být ten slide. Pouze několik slov v této oblasti. My už jsme hovořili o celé této problematice, o podpoře, o následcích integrace energetické oblasti v rámci těch zemí v Jižním středomoří. Často je to obtížné, protože jsou zde určité historické důvody, které jsou překážkami, nebo politické vztahy jsou problematické především mezi Alžírskem, Mm, a jinými zeměmi této oblasti, to znamená severní oblast Afriky. Ovšem je Alžírsko, jak víme, má obrovské zásoby v této oblasti. Mohlo, mohlo by samozřejmě Tunisko i Maroko eh, zásobovat, ovšem Maroko Eh, tam, tam jsou právě ty, ty problémy, které se dotýkají toho, že se tam nakupuje především ze strany Španělská a Portugalská, ovšem neexistují tam komerční kontrakty, které by umožňovaly toto propojení s Lářijeskem a pokud o Tunisko, tak jsou tam určité drobné komerční Eh, smlouvy ovšem, které, které pokrývají opravdu malé procento možnosti nákupu eh, těchto zásob z Alžírska. Čili jsou zde určité ještě možnosti, předpokládám potenciál v této oblasti, pokud se, se politické otázky zlepší, tak ty možnosti, ten potenciál je obrovský. Mašrek, další země, díky Evropské unii zde máme takový ten projekt EAMGMP, to znamená ten masterplan v této oblasti mezi Evropou a zeměmi Mašreku. Je, akceptovala to Evropa, ale i země Mašreku, to znamená posílení těchto energetických propojení mezi těmito čtyřmi zeměmi a propojení na Irák a Turecko, protože to jsou země, tyto dvě země, které jsou v rámci toho projektu EAMGP, MP propojeny. Egypt byl hlavním poskytovatelem této oblasti, zatím bohužel tam došlo k určitému zmrazení této problematiky. Tento master plán, nebo tento hlavní plán v podstatě by mohl umožnit propojení mezi Jordánskem, Syrií, Libanonem a Egyptem. Ovšem, v současné době, pokud, pokud víme, tak eh, tato výstavba plynovodu eh, funguje pouze z 25% a nebyla plně využitá. Ovšem, ta kapacita tam existuje, ten potenciál tam je, čili myslím si, že jakmile se tato krize v této oblasti vyřeší, politická krize, tak by mělo dojít k dalšímu propojení. Ovšem, Libanon, Syrie, tam, jak víme, mnoho let ehm, přetrvává politický problém. Doufáme, že se to vyřeší. A poslední záležitost, Jedná se o otázku eh, schopnosti Evropy řídit a realizovat projekty v oblasti Středozemního moře. Přitom je nutné se eh, ujistit, že ten solární plán eh, bude skutečně dobře řízen a veden. Je to e, určitý plán, který e, má konkrétní návrhy. Jde také o e, propojení nejdůležitějších subjektů v oblasti Středozemního moře s komisí EU sekretariátem v Barceloně a dalšími subjekty. Jde také o zhotovení určitých analýz které by umožnily podívat se na stanovení těch medring, těchto prstenců, přičemž je nutné provádět ekonomickou, ekologickou a e, také technickou analýzu, aby byly překonány všechny e, fyzické potíže pro e, přechod přes eh, Středozemní moře. Omlouváme se za to, že jsme byli také dlouzí eh, v této prezentaci eh, a děkujeme za pozornost. Děkujeme za tuto přednášku, která byla skutečně velmi detailní a za mnohými fakty a nevím, zda jsou nějaké otázky. Paní Madurel tady momentálně není, když se přihlásila. Grostet. Paní Grostet, jednak velmi krátce bych chtěla říci, že tato prezentace byla velmi zajímavá a ukázala nám také eh, to, jak je rozbitný eh, celý tento systém eh, vzhledem k politickým problémům. Myslím si, že tím také je posílena ona idea energetické nezávislosti Evropy. Neměli bychom záviset pouze na jiných prostorech. Děkuji, děkuji za tu poznámku. Nejde pouze o závislost, o které hovoříme, eh, nebo na kterou si stěžujeme v souvislosti s plynem a s Ruskem, ale jde také o investice. A v tom té prezentaci jasně zaznělo, že to je i z technologického hlediska velmi komplikovaný postup. Stavba sítí. Nesmíme zapomenout na to, jak hluboká jsou moře. Ono to vždycky vypadá velmi jednoduše, ale když se to pak má udělat, tak zjistíme, že to dlouho trvá, že to stojí spoustu peněz a kromě toho je to spojeno s některými otazníky. To znamená, že je určitě dobré, když se zamyslíme nad tím, jaké jiné zdroje energie v Evropě můžeme mít. A nyní paní kolegyně eh, Riera Madurel, prosím. Vy jste se k tomu chtěla ještě na něco zeptat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jménem své politické skupiny mi dovolte, abych nejprve poděkovala oběma hostům za jejich práci, prezentaci, za to, že jsou dnes mezi námi, za to, že přednesli všechny tyto informace v našem výboru. Já si myslím, že ta zpráva byla úplná, přečetla jsem si to s velkou pozorností a pravděpodobně nás ta zpráva bude velmi pomáhat při naší budoucí práci. Mnoho otázek mě zajímalo, bylo to především to, jaká vyčerpávající doporučení jste pronesli. Jsou to doporučení týkající se energetické účinnosti, týkají se i jihu, protože pokud se podíváme na to, jaký je demografický vývoj na jihu, tak zjistíme, že by to všechno mohlo ohrozit naše vlastní cíle, přinejmenším pokud jde o klimatické změny. Kromě toho byly zmíněny některé mechanismy, například Elena, my bychom ty mechanismy měli rozšířit a Kromě toho středomorský solární plán, MSP, strategické plánování a všechny tyto záležitosti. Dovolte mi, abych v tuto chvíli sama za sebe položila dvě otázky ze zvědavosti je, týkající se geopolitiky a potom k tomu připojím ještě jednu drobnou poznámku. Nejprve tedy dvě otázky. závěrech v kapitole číslo 2 jste pronesli větu, která znamená, že pokud tu budou slabé horizontální vztahy, tak by to mohlo být tady eh, ohrožení pro vertikální Eh, vztahy. Já to v podstatě chápu, ale chci, abyste nám to ještě jednou vysvětlili. Já vím, že integrace vždycky znamená stabilitu a jistotu a určitě je dobré, když naši jižní sousedi budou žít ve stabilitě, protože to pomůže i nám. A nyní k té energetické integraci. To samozřejmě má eh, svoje výhody pro hospodářství, o tom jsme se sami přesvědčili. Já tady tady vidím určitý paradox a byla bych ráda, kdybyste se k tomu mohli krátce vyjádřit. Na jiném místě hovoříte o vztazích s Alžírskem. Konkrétně říkáte, že musíme eh, rozšířit naše vztahy s Alžírskem. Já si myslím, že naše vztahy s Alžírskem, Tuniskem, Marokem již fungují, že existují. Eh, řekl jste, že tu vidíte nedostatek spolupráce. Hovořili jste o tom, že eh, tady také došlo k určitým omylům. Mohli byste to okomentovat? A další poznámka se týká plynu. Řekl jste, že problém Pirenejského poloostrova e, spočívá v tom, že problém Pirenejského poloostrova spočívá v nedostatku propojení směrem na sever. A to se týká jak plynu, tak elektřiny. Je to také důvod, eh, proč nemůžeme být tak eh, pružní, pokud dojde někde k nedostatečnému zásobování. Včera komise v tomto výboru prohlásila, že tento problém je právě řešen, že se snaží o jeho řešení. Děkuji. Chcete na to reagovat hned, prosím? Ano, jistě. Já se domnívám, že kolika bude hovořit o tom plynu. Ale k těm horizontálním vztahům ve srovnání s vertikálními, tam je ten problém v tom, že když se podíváme na země Magrebu, pak výměna mezi zeměmi Magrebu je dost slabá. Představuje asi 3 Eh, z celého objemu výměny eh, s evropskými zeměmi. A to znamená, že regionálně viděno je to skutečně velmi málo a bylo by nezbytné tyto vazby eh, zpracovat, prohloubit, zlepšit. A myslím, že posílení těchto vazeb rovněž může mít eh, zlepšení eh, v dlouhobých vztazích s Evropskou unii. Ta regionální prosperita a pohled na tyto země jako jeden region Eh, je lepší, protože když se podíváme jenom na Alžírsko eh, samotné, tak to je veliká energetická mocnost, eh, má hodně plynu a, a může tedy vlastně to vést k tomu, že bychom jednali jenom s Alžírskem a ne s ostatními sousedními zeměmi. To je přístup, který však musíme překonat. Tyto země nyní navazují eh, energetické silné vazby eh, mezi sebou a to bychom měli podpořit. V tom bychom je měli posílit. Eh, onen projekt integrace energetických trhů eh, má eh, výhodu financování ze strany Evropské unie. Já jsem jej řídil až do určitého okamžiku a podpora Evropské unie se končila v té fázi technické podpory. Bylo to do června 2010, ale nyní ten projekt pokračuje a tyto eh, tři země se eh, zúčastňují a setkávají se v rámci tohoto projektu. To znamená, že vyjadřují svou politickou vůli jít ještě dál v této energetické integraci. Ještě k eh, těm vazbám mezi Španělskem a Francií bych chtěl říci, že ony propojovací eh, stanice a body eh, jsou předmětem určité studie. Eh, a ještě zpátky k plynu. Ano, plyn, to je otázka velmi důležitá. A to proto, že donedávna Španělsko mělo zvláštní situaci. Byla to země, která v 80. 90. letech velmi rychle vyvinula tento průmysl. Byly postaveny eh, pobřežní sklady na plyn, ale pak to nepokračovalo propojení s Francií nebylo vytvořeno. To se nyní mění díky evropskému programu ekonomické regenerace a vidíme, že Velké částky jsou investovány právě do posílení tohoto propojení přes Pyreneje. Další výhodou je, že Španělsko bude moci také vyvážet do Francie a obráceně. To znamená, že Francii i dalším zemím bude umožněno získat plyn z Alžírska přes tedy Španělsko a také z jiných zdrojů, což bude výhodné také pro Alžírsko. Strategicky je to velmi významné. Španělsko, Francie nebo Portugalsko tak budou moci také využívat momentální dodávky nebo spotové dodávky z jiných zemí, takže to je skutečně velmi dobré. Ještě k tomu, že Španělsko či Itálie se nalezli v takové obtížné situaci, protože ty smlouvy eh, neodpovídaly eh, tomu momentálnímu požadavku, to je pravda. Ještě se vrátím k vaší poznámce. my jsme hovořili o nezbytnosti posílit rychlost eh, výstavby eh, plynovodů eh, v rámci Evropské unie, ale také mimo. A zde je udivující to, že když se podíváme na dvě geograficky blízké země, jako Itálie a Španělsko, tak je udivující, že Španělsko vybudovalo v rámci deseti let asi šest e, skladovacích e, jednotek. To bylo velmi účinné, velmi dobré a Španělsko tak e, se stalo během krátké doby velkou plynařskou zemí. Jedním z důležitých faktorů bylo to, že jednotlivé španělské regiony si uvědomily eh, nutnost vybudovat tyto eh, plynové terminály. Samozřejmě, že soukromé firmy reagovaly velmi pozitivně. V Itálii však naopak jsme viděli, že eh, provozovatelé by chtěli stavět tyto eh, eh, plynové terminály aby eh, také eh, mohli využít eh, oného potenciálního úspěchu, jako ve Španělsku, ale není možné takovéto infrastruktury udělat. Ano, každá země je kompetentní v této oblasti, ale bylo by vhodné mít takový systém, který by umožnil takovouto klíčovou infrastrukturu, Eh, vybudovat tak, aby se politika v oblasti energetiky eh, celkově zlepšila. Ještě krátká poznámka k tomu, co říkala paní Grostet. Já jsem skutečně hovořil o plynu a tam je problém především v tom, jaká úroveň závislosti nebo nezávislosti Evropy je e, žádoucí. Musíme také zohlednit to, že zásoby zemního plynu se e, vyčerpávají. Nemůžeme tedy e, pouze zajistit eh, bezpečnost zásobování v Evropě, ale musíme eh, toto zabezpečit také externě. Eh, nejde tedy jenom o South Stream, ale také o to, aby země, které by mohly vyvážet plyn do Evropy, toto chtěli učinit a měli možnost to učinit. Oba jsme se o tom zmínili. Je to skutečně zásadní otázka. Ty dodávající země eh, musí mít také potřebu eh, dodávat. A obáváme se, že takovýto vývoj nebude udržitelný, přičemž právě udržitelnost je podstatná. Velice děkujeme za odpovědi. Musíme skončit, protože před dveřmi máme dva ministry. A Již jsme vyčerpali čas, který jsme měli k dispozici. Velice děkujeme za informace i za to, že jsme měli možnost položit několik otázek. Děkujeme vám za tu studii, děkuji a budeme pokračovat dalším bodem. Tak, tak. zufrieden. Oh, Entschuldigung. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych srdečně přivítal naše hosty. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Máme na to hodinu času a rádi bychom ten čas co možná nejlépe využili. Mám velkou radost, že tu mohu přivítat dva ministry maďarské vlády. Ještě jednou vás vítám, všichni vás známe, protože jsme již vícekrát měli příležitost spolu hovořit. Srdečně vítejte mezi námi. Jak to uděláme? Nejprve vy? Kdo začne? Vy? Pan Ševalvaj? Já se tej, ta maďarská jména prostě nikdy nenaučím. Eh, můžete začít, pokud chcete, a potom přijde na řadu další pan ministr. Děkuji. Já už jsem zvyklý na to, že nikdo neumí moje jméno správně vyslovit. Pane předsedo, vážení pánové poslanci, pa, dámy poslankyně, dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás mohu informovat o pokroku a úspěších maďarského předsednictví během 180 dní, které máme za sebou. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem poslancům a členům tohoto výboru, zvlášť za to, že nám poděkovali, eh, že nám pomáhali při tak náročné práci, kterou máme za sebou. V Evropě jsme zažívali velmi turbulentní dobu a já si myslím, že bych to měl všechno eh, připomenout, to, co jsme zažili v Evropě v poslední době. Já si myslím, že maďarské předsednictví bylo úspěšné v tom, že Evropu probudilo v mnoha smyslech. Před dvěma měsíci jsem byl tady v Bruselu a Sally Leroy, což je ředitel Eh, londýnské eh, burzy řekl, že eh, Evropa spala a toto byl budíček. Já se tedy pokusím schrnout situaci, která tu je. Úvěry se dostávaly snadno a lidi zlenivěli. A vlády se také vydali touto cestou, ale určitě tu jsou určité fiskální problémy, které jsou s tím spojeny. Na druhé straně si myslím, že bychom se měli dostat za tu záchranu. Já nevím, jestli uh, otevřete noviny, tak určitě si přečtete celou řadu věcí o těch záchranných balíčcích a o krizovém řízení, ale já se domnívám, že bychom si měli být vědomi skutečnosti, že fiskální stabilita je důležitá, ale fiskální stabilita jako taková pracovní místa nevytvoří. Pracov, eh, fiskální stabilita nezlepší produktivitu ekonomiky a nevytvoří hospodářský růst. To znamená, že my také potřebujeme věnovat pozornost konkurenceschopnosti. Musíme vytvořit vhodné prostředí pro podnikatele, pro podniky, tak aby se mohly rozvíjet a aby mohly vytvářet nová pracovní místa. Otázka zní, jak mohou nová pracovní místa vytvářet, jak mohou napomáhat ekonomické obnově, která by byla spojena s vytvářením nových pracovních míst. Jedna věc, kterou eh, musí mít, na kterou musí pamatovat, je to, abychom se snažili o větší integraci našeho společného trhu, abychom zamezovali fragmentarizaci trhu. Druhá věc, méně byrokracie, musíme jim napomáhat tom, aby snižovali administrativní zátěž, se kterou musí podnikatelé bojovat. Kromě toho je potřeba, aby podnikatelé měli lepší přístup k financím což e, je také velmi ožehavá záležitost. A konečně za čtvrté, potřebují vhodné klima, které by podporovalo inovace a rozvíjelo potenciál těchto podniků. Dovolte mi, abych se nejprve podíval na tu první věc, to znamená posílení společného vnitřního trhu. Já si myslím, že největším úspěchem maďarského předsednictví během posledních šesti měsíců bylo, eh, byly snahy v oblasti single, eh, Single Market Act. To znamená, že jsme se snažili rozvinout legislativu v oblasti jednotného trhu. Eh, snažili jsme se podpořit 12 priorit. Podařilo se nám eh, dostat všem eh, výzvám, které jsou spojeny s vnitřním společným trhem. Já si dovolím zmínit pouze některé z nich. Nejde pouze o jednotný trh jako takový, ale jde o to, že politika jednotného trhu je v kompetenci různých výborů parlamentu. Ku příkladu to znamená, že e, se tím zabývají různé výbory, ale také různé, různí komisaři. Druhá věc, e, Delorova výzva, tak to bych to označil. Já si myslím, že e, pro jednotný trh potřebujeme především veřejnou podporu pokud hovoříme o jednotném trhu, tak někdy používáme velmi zvláštní fráze. E, jednotný trh není dokončen, jsou tu úzké profily. Já si myslím, že obyčejný občan takovýmto slovům nerozumí. Nicméně, podle mě, pokud se budeme soustředit pouze na ty problémy, které s jednotným trhem máme, tak eh, se dál nedostaneme. My potřebujeme takovou eh, nadřazenou a komplexní strategie. A já si myslím, že zákon o jednotném trhu by nám něco takového podpoř- eh, podskytl, takovou platformu, o kterou bychom se mohli všichni opřít. A myslím si, že maďarské předsednictví eh, v této souvislosti dosáhlo velkého pokroku, že se nám snaž- eh, podařilo prohloubit jednotný trh. Musíme si uvědomit, že jednotný trh je jedním z největších úspěchů Evropské unie a také jednou z největších konkurenčních výhod Evropy v globálním měřítku. Jednotný trh také vede k inovacím eh, v mnohých ohledech, protože já se domnívám, že pokud spojíme jednotný trh a inovace, tak to bude ve- velmi dobré. Čím více eh, efektivní budou naše investice do eh, inovací, tím to bude lepší. pokud vzpomeneme například na Maďarsko, na malou zemi, musíme vyrábět eh, na základě inovací. Pokud budeme při výrobě používat inovace, tak to pro zemi o pěti milionech obyvatel bude mnohem lepší čím eh, lepší bude eh, trh, tím větší bude konkurence. To znamená, že tady je přímý vztah. A právě proto se domnívám, že vnitřní trh jako takový může, nebo jednotný trh může napomáhat inovacím. Pokud jde o inovace, tak já si myslím, že to, co řekl Xavier Lej, to znamená, že Evropa eh, spala, že toto tvrzení je relevantní. Pokud se podíváte na minulé desetiletí, tak zjistíte, že inovace e, byly ponechány sami sobě. My skutečně potřebujeme velké, dalekosáhlé změny. Obama pronesl e, před třemi měsíci známý proslov, ve kterém řekl, že e, ví, jak těžké je vytvářet pracovní místa. A já si myslím, že my musíme eh, tedy eh, vzdělávat zbytek světa. My, Evropané, také eh, potřebujeme vzdělávat a inovovat především sami sebe. Pokud se podíváte na evropský výzkum a vývoj, tak zjistíte, že je tu mnoho problémů. Eh, pokud se podíváte na investice do výzkumu a vývoje v Americe, v Evropě a v Japonsku, tak zjistíte, že eh, Japonsko eh, investuje do výzkumu a vývoje 1,5 HDP každý rok, to znamená, že to více než v Evropě. Máme tu tedy určitý nedostatek, je tu rozdíl mezi našimi ambicemi a tím, co se nám skutečně daří. Pokud se podíváte na poslední čísla eh, národních referenčních programů, tak zjistíte, že průměr je dneska zhruba 2,7-2,8 To znamená, že to je závažný problém. Jsou tu určité e, nerovnosti, pokud se podíváme na investice e, do výzkumu na evropské úrovni. Jsou tu rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Je tu také e, nedostatečná rovnováha mezi oběma pohlavími. To znamená, že o to se musíme do budoucna snažit. Ale to, co řekl pan Obama, není nic nového. vědění samozřejmě představuje konkurenční výhodu. A proto mám radost, že mohu konstatovat, že maďarskému předsednictví se podařilo učinit e, významný krok směrem k jednotnému systému patentů. V březnu Rada pro konkurenceschopnost schválila evropský patentní systém v podobě posílené spolupráce. Já se vrátím k období belgického předsednictví. 10. prosince jsme měli velmi dlouhé zasedání na toto téma. Eh, přijali jsme celou řadu kompromisů, ale bohužel se nám nepodařilo dosáhnout eh, definitivního kompromisu. 12 zemí ohlásilo, že se chtějí spojit a a že chtějí eh, téma patentů projednat v rámci posílené spolupráce. V tuto chvíli se o posílenou spolupráci snaží 25 zemí. Na tiskové konferenci po tomto rozhodnutí jsem skromně řekl, že se nám podařilo učinit historický krok. A já si myslím, že je správné, když to takto řekneme, protože skutečně se nám podařilo eh, ukončit 50 leté období, kdy jsme čekali na ten jednotný patent. Nyní čekáme na prováděcí opatření. 27. Eh, června se bude konat další zasedání radě, rady a já doufám, že se nám podaří dosáhnout politické dohody na tomto poli. Ano, tato oblast velice důležitá ale nejenom proto, že je to systém, který je pro nás zásadní, ale zároveň je to záležitost, která eh, přiláká i soukromé finance do této oblasti, do inovací. To znamená investice a tak dále. A já doufám, že se nám to skutečně povede v tom krátkodobém období, o kterém jsem hovořil, dosáhnout. V oblasti inovací to znamená výzkum, vývoj nebo všechny politiky, hlavní politiky, které se dotýkají této oblasti, znamenaly vytvoření takového toho rámce společné strategie. To znamená, že jsme se snažili i v našem vzdělení v rámci sedmého, um, nebo teda těch, těch dočasný, té dočasné um, předběžné zprávy v této oblasti, sedmého rámcového plánu, už jsme o tom hovořili. To znamená vytvoření tohoto strategického rámce, který je určitým koherentním, koherentnějším způsobem využívá jednotlivé finanční prostředky a zároveň zdroje, které máme v této oblasti k dispozici, to znamená určité, určité naše společné úsilí v oblasti výzkumu, vývoje, to znamená i reagovat na společenské určité výzvy, kompetence v této oblasti, dále je to věda, protože samozřejmě, že bez vědy a investic do vědy nemůžeme dosáhnout tohoto rozvoje. Čili opravdu postupně se snažíme celou tuto strategii budovat, budovat politiky v této oblasti na vytvoření tohoto společného strategického rámce, které, který pokrývá všechny ty úkoly. A nyní dovolte ještě malé a středně velké podniky. Několik slov k této problematice. My jsme měli tu eh, revizi v poločase takzvaného Small Business Actu, to bylo velice zásadní přijetí tohoto, eh, této legislativy pro tuto oblast. Ano, já jsem si uvědomil, že občas prostě potřebujeme jasné kroky, jasné akty, které by posílily naše stanovisko a které by mohli zvýšit politickou důležitost této agendy a Small Business Act je jedním z, to, z, těchto, mm, z těchto zásadních věcí, které by nám mohly pomoci i snížit administrativní zátěž uvalenou na malé a středně velké podniky. A zároveň si myslím, že je to velice důležitý krok nebo takový konkrétní výsledek toho, čeho jsme dosáhli i snížením určitých povinných účetních eh, pravidel pro mikropodniky a to opravdu znamenalo obrovský počet drobných podniků, které, kterým jsme ulečili touto záležitost. A to byla iniciativa v oblasti přírodních zdrojů, to znamená i v této oblasti se nám povedlo poprvé v historii dosáhnout politiky i v oblasti vesmírných záležitostí. Nebyla to jednoduchá věc, jak víte, bylo to docela problematické, ovšem i tato vesmírná politika byla nesmírně pro nás zásadní. A nyní bych rád poděkoval všem poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za velice konstruktivní způsob spolupráce. Já jsem se opravdu mnohému naučil v průběhu předsednictví. Vždy jsou prostě tři hráči v této hře, kterou hrajeme. Rada, parlament, komise. A Jistě mm, na radě je více těch hráčů, 27. Ovšem je zásadní harmonizovat naše úsilí, protože pokud někdo bude zaostávat nebo bude mít sklub, řekněme dva, tři týdny, měsíc, tak poté samozřejmě je obtížné dosáhnout harmonizovaného postupu. Proto bych vám rád poděkoval. Poděkoval za vaši podporu, poděkoval za pomoc v tomto období. Pouze stručně bych řekl, že se nám povedlo dosáhnout to, co jsme prostě mohli dosáhnout. Samozřejmě, že tam byly mm, z různých hledisek i oblasti, kde jsme ještě mohli dosáhnout více, ovšem podle mého názoru maďarské předsednictví mm, jak si probralo Evropu v mnoha ohledech. Mm, my jsme měli to naše hlavní moto, bylo silnější Evropa. Já skutečně doufám, že k tomu došlo, že Evropa se posílila v průběhu to relativně krátkého období, čili ještě jednou vám děkuji za vaši podporu. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně za tato slova. Je to skutečně v Evropě velmi komplikované. Od všech zúčastněných to vyžaduje eh, trpělivost, disciplínu, snahu, abychom i dodrželi čas. A já se domnívám, že v naší spolupráci to fungovalo dobře. Dále se hlásí další pan ministr. Pane předsedo, vážení členové výboru, já jsem dnes přišel mezi vás, abych pohovořil o tom, jak jsme postoupili ve společné práci za našeho předsednictví v oblasti eh, IKT. Budu stručný, protože jsem již písemně eh, předložil určité výsledky naší práce a Čas eh, rychle letí. Začátkem ledna jsme vás zde naštívili ve výboru ITRE, abychom hovořili o tom, jaké máme plány eh, v rámci našeho předsednictví. A naše situace byla jednoduchá. Belgické předsednictví před námi velmi dobře připravilo, připravilo legislativní e, otázky e, pro nás. Maďarské předsednictví e, mělo tři hesla. Strategie, spektrum a bezpečnost. To byla naše tři hlavní hesla. Co se týče strategie, tam šlo především o digitální agendu a její realizaci na úrovni EU. Digitální agenda to je důležitá součást Evropské strategie 2020. Přijetí digitální agendy a její implementace je součástí otázek zlepšení konkurenceschopnosti Evropy, členských států i jednotlivých občanů. Bylo pro nás velmi důležité jednotlivé národní strategie, které navazují na digitální agendu, posílit. Právě proto jsme 27. května na Radě pro telekomunikace zaznamenali pokrok v eh, této otázce digitální agendy. Byla zde možnost pro ministry, zástupce členských států představit situace ve svých zemích. Na této radě byly dva důležité body na pořadu jednání. Na jedné straně tedy cíle digitální agendy a nejdůležitější priority na eh, úrovni národní a evropské. Za druhé cíl eh, širokopásmého přístupu pro všechny do roku 2013. I dnes prožíváme důležitý den, co se týče digitální agendy. A to proto, že dnes zde v Bruselu probíhá první digitální generální schromáštění, na kterém účastníci diskutují o tom, jak to vypadá s realizací digitální agendy v Evropě. Naším druhým důležitým tématem byla politika frekvencí eh, spektra. A v této oblasti šlo především o to, že potřebujeme společnou evropskou frekvenční strategii, která musí být propracována a zlepšena tak, aby se otevíraly nové možnosti tam, kde dříve žádné nebyly. Tato politika na evropské a národní úrovni je důležitá tým eh, s tatkem a zdrojem, jak národním, tak evropským. Frekvence to jsou zdroje, bez kterých není možné pracovat. Širokopásmový přístup, bezpečnost a navigace jsou nepředstavitelné bez předělených frekvencí. RSPP tedy eh, politika rádiového spektra a přijetí této politiky je eh, důležitá pro zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Před několika měsíci Barack Obama, prezident USA, oznámil, že americké státy USA budou mít společnou eh, politiku a strategii v oblasti širokého pásma a eh, širokopásmého přístupu a Evropa nesmí pokulhávat. Evropa musí co nejrychleji přijmout podobnou strategii. Během maďarského předsednictví jsme téměř dosáhli koncenzu, eh, co se týče RSPP a to při setkání Rady ministrů pro telekomunikace. Zde byla přijata zpráva a také text, který eh, umožní dosáhnout koncenzu. V této práci se bude pokračovat až do konce našeho předsednictví. Chtěl bych vám sdělit, že i zítra povedeme trialog co se týče frekvencí, zpravodajem Evropského parlamentu zpravodaj eh, Evropského parlamentu bude zúčastněn také zástupci komise a rady. Dnes v Evropě, tedy v členských státech Evropské unie, je velmi mnoho občanů, kterém kteří mají počítač, mobilní telefon, sítě jsou propojeny eh, a hrají velmi důležitou roli v našem životě. Samozřejmě, že tím se však také zpřísobňují osobní údaje. V poslední době došlo častěji k útokům na tyto sítě, došlo k technickým potížím a 100 tisíce osob eh, přišlo ze dne na den o své osobní údaje. Několikrát také došlo k tomu, že nebylo možné pracovat s internetem, přístup byl omezen nebo celá zablokován. Evropská agentura pro bezpečnost sítí tomu přikládá velký význam a maďarské předsednictví eh, práci Enisy eh, podpořilo tím, že byly položeny základy pro lepší práci. Začátek práce Enisy byl chaotický a pokud eh, Eniza by pracovala v takovémto prostředí, nemohla by pokračovat. My jsme se snažili situaci vyjasnit a během našeho předsednictví se nám podařilo prodloužit mandát Enisy o 18 měsíců. Další důležitá otázka v této oblasti je otázka modernizace Enisy. Budoucí kompetence musíme definovat a také samozřejmě otázku financování. Ochrana kritických eh, informačních infrastruktur byla eh, tématem eh, konference v Maďarsku, kde byly zastoupeny všechny členské státy EU. Podařilo se nám vypracovat závěry rady a přijmout je v tomto rámci. Akční plán předložený komisí byl ještě jednou stvrzen. Co se týče e-governance, toto bylo důležitým bodem našeho předsednictví rovněž. Naším společným cílem je v Evropě prosadit eh, služby eh, v rámci e-governance eh, a se přístupnit je pro co největší množství občanů. Nejdůležitějším cílem je mít dobré užitečné služby pro občany a pro podniky. Kromě toho však chceme také zlepšit transparentnost lépe využívat náklady. Takže i tímto směrem bychom mohli učinit nové kroky. Co se týče evropského satelitního navigačního systému, zde jsme během našeho předsednictví provedli eh, přeskum v polovině času. Eh, byly v březnu eh, přijaty určité závěry rady a ohledně Galilea jsme vypracovali návrh závěrů k PRS, tedy ohledně služeb vládám, což bylo potvrzeno včera v Koreperu. A pokud se nemýlím, i vy jste hovořili ve svém jednání o tomto tématu. Koncem června dojde k důležitému hlasování o této otázce a chtěl bych vás poprosit o podporu. Na začátku našeho předsednictví hm, jsme slíbili, že bude spolupráce s parlamentem zlepšena, že bude intenzivnější že chceme vést skutečný dialog s poslanci, členy tohoto výboru a doufáme, že se nám to podařilo. Já doufám, že i vy to tak pociťujete. Dovolte mi abych nyní poděkoval některým poslancům jmenovitě za eh, dobrou práci. Děkuji především předsedovi výboru, panu Rejlovi, Eh, za jeho konstruktivní účast. Eh, děkuji paní Pila de Castillo, paní Trautmann za společnou práci. Děkuji panu eh, Hekmarovi, který v oblasti RSPP byl zpravodajem a velmi dobře s námi spolupracovala. Děkuji také maďarským poslancům této sněmovny, za dobrou spolupráci byla Komeč, paní Hercog a další. Děkuji také panu Mesarošvi. Děkuji vám za eh, pozornost a rád zodpovím další otázky. Děkuji. Ganz herzlichen Dank auch Srdečně děkuji eh, Nemusím všechno opakovat, pouze jednu věc bych rád doplnil. Nám se nedo, nespolupracovalo pouze dobře s vámi, ale i s vašimi kolegy a především s těmi, se kterými jsme seděli v trilogu někdy o něco déle. Ty odvedli skutečně skvělou práci a musím říci, že člověku eh, dělalo radost s nimi hovořit. Byl to takový uh, způsob, jak by to mělo vypadat. Bylo to velmi příjemný, bylo to velmi příjemná spolupráce a Musím říci, že někteří, kteří byli v Maďarsku, se postarali o to, že ta návštěva byla velmi podnětná, zajímavá a mě osobně celá řada věcí utkvěla jako uh, velmi uh, za, zajímavé vzpomínky, čardáš, guláš a, a tak dále. Uh, Děkuji. El trabajo que ha realizado en relación a todos los temas que... Děkuji za slovo. Já bych ráda poděkovala maďarskému předsednictví za práci ve všech oblastech, ve všech oblastech, do kterých se zapojili od samotného počátku předsednictví. Už na začátku předsednictví měl náš výbor příležitost sejít se i s jejich zástupci zde i v Budapešti. Opravdu to jednání bylo nesmírně plodné. Samozřejmě, vždy v tom období po těch šesti měsících se mění předsednictví a já z osobních vlastní zkušenosti mohu říci, protože samozřejmě už jsem prošla tímto procesem několikrát. Vláda samozřejmě najednou si uvědomí, teda toho té předsedající země, že Evropský parlament rovněž existuje, protože většinou se setkávají pouze s zástupci komise. A parlament, jak si hraje trošku takovou marginální roli v průběhu předsednictví. A najednou na konci předsednictví si uvědomí existenci Evropského parlamentu. Samozřejmě, že poté se i parlament, eh, jak si stává, viditelnějším a důležitějším hráčem. My v Evropském parlamentu vždycky na konci každého předsednictví, jak si získáme nového přítele na půdě rady. My jsme prostě šest měsíců pracovali s tímto předsednictvím a vy jste naším novým přítelem, spojencem, budete naším novým spojencem na půdě hrady na konci vašeho předsednictví. Pokud jde o frekvence, pokud jde o politiky v oblasti rádiového spektra je další záležitosti, které ještě musíte dopracovat, to jsou prostě věci, které budou pokračovat i v následujících letech. Víme, že vaše předsednictví, vaše vláda sdílí ambice Evropského parlamentu v tomto ohledu. A ještě dvě drobnosti, než ukončíme vystoupení. Kdybyste mohli trochu podpořit vaše kolegy, pozbudit na půdě rady, protože v podstatě ty rozpočtové linky, které máme pro ITER a Galileo, pro ty nejzásadnější projekty, největší projekty v této oblasti, aby byla opravdu velice ráda, aby měli nějakou dedikovanou rozpočtovou linku, aby prostě neujídali rozpočtu v oblasti rámcového programu, protože pokud by tomu tak bylo, tak rámcový program prostě nemůže dostat svým cílům. A druhá věc, bude-li to možné, poprosila bych o navýšení, zásadní navýšení, alespoň řekněme, na ta 3 HDP. To je to číslo, na kterém se domluvili země v roce 2002 na barcelonském summitu. Ráda bych vám připomněla to, že Spojené státy americké v období velké hospodářské krize zdvojnásobily rozpočet na výzkum a to podle mého názoru představovalo zásadní příspěvek v tom um, rychlejším překonání, efektivnějším překonání krize po navýšení finančních prostředků do výzkumu. V podstatě to umožnilo Americe stát se vedoucím hráčem na tomto poli a já na vás spolehám, že se vám to povede. Děkujeme. Děkuji, paní kolegyně Madorel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se i já připojila ke slovům díkům, poděkovala oběma ministrům za jejich vystoupení a za jejich práci. I já bych měla několik otázek. Pokud jde o výzkum, tak během vašeho předsednictví se projednávaly dvě velmi důležité otázky. Za prvé zjednodušení a e, vyhodnocení rámcového programu. Oba zpravodové jsou tady přítomni. Ráda bych řekla, že to jsou velmi důležité zprávy a že závěry rady jsou také důležité, ale že musíme uvést do praxe, uvést ve skutek. To je velmi důležité. V této souvislosti bych ráda věděla, co vaše předsednictví učinilo proto, aby e, komise realizovala to, co je sepsáno v závěrech rady. E, jsou to totiž věci, které je možno realizovat i hned. U některých jiných záležitostí je potřeba trochu posečkat. Kromě toho bych se ráda vrátila ke třema procentům, protože to je velmi důležité číslo pro ekonomický rozvoj, pro konkurenceschopnost. Musíme dostatečně e, investovat do výzkumu, vývoje, do vzdělávání a musíme mít na paměti cíl z Barcelony pro rok 2010. Bylo to nyní transformováno do strategie 2020. E, e, e, vy jste sám řekl, že musíme přijmout celou řadu opatření a proto se vás ptám, kde jste podle vašeho názoru zaznamenali úspěch, kde jste naopak úspěch neměli a jaká opatření ponecháte na příští předsednictví, pokud jde o tuto velmi důležitou oblast. Samozřejmě, že důležité jsou i malé a střední podniky. Vy jste je taktéž zmínil. Přeskum v polovině období Small Business Actu, zapojení malých a středních podniků. Já si myslím, že všechno to je možno považovat za úspěchy a za pokrok. My bychom měli se snažit o větší konkurenceschopnost malých a středních podniků, ale ta politika by měla být eh, dlouhodobá a proto se vás ptám, jaké další kroky plánujete. Já nechci zapomínat ani na druhého pana ministra, nechci eh, k tomu říkat nic víc. Eh, poslouchala jsem velmi podrobně, oba dva jste hovořili o malých a středních podnicích a já jsem si tady sepsala všechny oblasti, ve kterých jste dosáhli úspěchu. Digitální agenda a tak dále. Na druhou stranu jsou to věci, ve kterých jste tolik úspěchu nedosáhli. Například zlepšení eh, prezence malých a středních podniků na internetu. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdybyste nám mohli krátce vysvětlit, co je tady ještě eh, nevyřešeno, co zbývá na další předsednictví. Paní Kavalio, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala ministrovi i maďarskému předsednictví za skvěle odvedenou práci. Obecně řečeno, ovšem je zde jedna věc, kterou bych ráda zdůraznila. Já jsem byla zpravodajkou v oblasti eh, zjednodušování v rámci programu pro výzkum a vývoj a maďarské předsednictví se věnovalo této problematice i realizaci zjednodušování v této oblasti a to na nejvyšší úrovni vytvořilo a zároveň sledovalo práci neformální podskupiny v rámci rady, kterou vedlo předsednictví. Tato práce, tato skupina poté mm, spolupracovala velice úzce s komisí, s námi. Já bych ráda poděkovala za tuto spolupráci, protože to bylo zásadní, i pokud šlo o práci na finančním nařízení, o kterém, které jsme měnili a na kterém ještě neustále pracujeme. My doufáme, že budeme schopni zahrnout veškeré ty spotřebné změny do tohoto finančního zařízení, tak abychom zajistili zjednodušení administrativních a finančních pravidel v rámci dalšího rámcového výzkumného programu. Maďarské předsednictví skutečně se nesmírně angažovalo v tomto ohledu. Já bych ráda zdůraznila i slova paní Piláře Castillo, jsme, našli jsme ve vás opravdu spojence, který umožní jednoduché a opravdu zjednodušené a přímočaré financování dalšího rámcového programu. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Pan kolega Gerek. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také oběma přítomným ministrům za přednesené zprávy. Souhlasím s kolegou v tom smyslu, že maďarské předsednictví stálo Evropského parlamentu skutečně blízko. Je to zřejmé i ze skutečnosti, že jste nepředstavili pouze svůj program, ale že jste při tom závěrečném zúčtování na konci vašeho předsednického období měli odvahu přijít k nám a postavit se před nás v rámci diskuze. Musím říci, že to musíme nepochybně přivítat a vyzdvihnout. Na druhou stranu si myslím, že maďarské předsednictví se nemá čeho obávat, pokud jde o zúčtování, pokud jde bilanci po těch šesti měsících Máte pravdu, pane ministře, byly to skutečně turbulentní, dramatické eh, časy, ale eh, myslím si, že vaše předsednictví to dobře zvládlo. Program předsednictví samozřejmě není sestavován pouze vládami, ale naplňuje ho taky život. A musím říci, že e, velké události se odehrávaly také v, e, neočekávaně během těch e, plynovších šesti měsíců. Ku příkladu i události zpěté s krizí. Ale to není naše dnešní téma. Naším dnešním tématem jsou věci, které navzdory velkým výzvám a navzdory krizovému řízení byly na pořadu jednání a kterým jsme se mohli věnovat. Ať už je to vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost a ze střednědobého a dlouhodobého hlediska také to, jak budeme reagovat na hospodářskou krizi, ale nemyslím tady pouze na krizový management. Pokud se podíváme na inovace, na komunikace, na výzkum a vývoj, na všechny tyto oblasti, tak zjistíme, že maďarské předsednictví dosáhlo velkých úspěchů a že eh, nasadilo vysoko laťku do budoucna. Některé otázky souvisí se zmiňovanými oblastmi a souvisí také s naší budoucností, protože my se snažíme dívat do budoucnosti. Život zkrátka nezastaví. Jedno předsednictví skončí a druhé předsednictví začíná. První otázka tedy souvisí e, s komunikací a především e, s politikou e, rádiových spekter. To byla jedna z nejdůležitějších Eh, věcí během maďarského předsednictví. Jak je možno harmonizovat politiku na tomto poli a při, zároveň zohlednit skutečnost, že mnoho členských států sousedí se třetími zeměmi, to znamená s nečlenskými státy Evropské unie. Parlament předložil svůj návrh a polské předsednictví nepochybně bude mít mnoho práce. Já vás toto chvíli žádám o váš názor, jak vidíte šance. Další otázka také souvisí s výzkumem a vývojem. Přeskum eh, v polovině období sedmého rámcového programu právě probíhá a musím říci, že se ukázalo, že výzkumné instituce určitých členských států nebyly dostatečně úspěšné, pokud jde o eh, nárokování prostředků. bylo řečeno, že tady chyběla podpůrná infrastruktura a proto se vás, pane ministře, ptám, jak velká je podle vás šance, že tyto instituce, které zatím bohužel pokulhávají, se dostanou mezi ty nejlepší instituce. Všechno to samozřejmě souvisí i s finanční stránkou věci a proto mám ještě jednu otázku. Jak je možno podle vašeho názoru garantovat, že výzkum a vývoj bude dostatečným způsobem eh, financován. Děkuji. Merci, monsieur le président. Pan Ody, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k komplimentům na adresu maďarského předsednictví. Má otázka je spíše institucionální. Maďarské předsednictví uzavřelo první trojku Španělsko, Belgie, eh, Maďarsko za eh, Lisabonské smlouvy. Eh, je to pro vás eh, trojka zajímavá? Eh, mohli jste se soustředit na takové dlouhodobější eh, otázky? Pomohla vám také Vyšehradská skupina ve vašem předsednictví? Ano, děkuji, takže každému panu ministrovi dám pět minut, aby odpověděl. Takže kdo prosím začne? Thank you very much. I have a lot of questions and I hope... Zaznělo tu celou řadu otázek a já doufám, že jsme byli přátelští vůči parlamentu jako předsednictví. Také jsme eh, to měli v úmyslu. A pokud vaše reakce hovoří o tom, že tomu tak bylo, tak jsem samozřejmě velmi rád. Dovolte mi, abych eh, v tuto chvíli odpověděl na eh, tři otázky, které byly směřovány přímo na mě. Samozřejmě, že jsme měli ambiciozní cíle a bylo potřeba, aby tu byly tři věci. Angažovanost, zapojenost a investice. Investice znamená, že musíme investovat do výzkumu a vývoje. Otázka zní, kdo má investovat do výzkumu, vývoje a inovací. A právě proto jsme řekli, že potřebujeme také tu zaangažovanost průmyslu. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že inovace je něco, co je poháněno průmyslem. Normálně, běžně je tomu tak, že jsme všichni zajatci příběhu o Silicon Valley. Všichni jsme eh, tedy zajatci toho eh, příběhu o tom, že někdo v garáži přišel na skvělou myšlenku a stal se z něj významný kapitalista a vymyslel stránku jako Google nebo něco takového. To je tedy inovace podle našeho názoru, podle naší představy. Já si myslím, že inovace a výzkum a vývoj je eh, nesen takovým tím běžným výzkumem a vývojem. Já si myslím, že potřebujeme tedy příslušné kapacity v rámci průmyslu a proto potřebujeme, aby se v tom průmysl angažoval. A pokud hovoříme výzkumu a vývoji v rámci průmyslu, tak zároveň říkám, že musíme vytvořit vhodné prostředí a to je otázka pro regulaci. Určitě potřebujeme investice na evropské úrovni, veřejné fondy, veřejné prostředky také ve členských státech, potřebujeme investice na národní úrovni, ale zároveň potřebujeme vytvořit vhodné prostředí pro to, aby se mohl e, ve výzkumu a vývoji angažovat průmysl, protože právě průmysl by měl být motorem výzkumu a vývoje. To je tedy základní e, Eh, odrazový mustek. Pokud eh, toho dosáhneme, tak se nám tedy podaří díky investicím do toho zapojit průmysl. A konečně třetí věc, to zapojení. Já si myslím, eh, to byla také jedna z otázek, které tu zazněly. Zapojení podle mého názoru znamená to, že do toho zapojíme všechny zúčastněné osoby, všechny členské státy, všechny instituce. A to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme tedy skombinovat naše vzájemné snahy. A e, my jsme to tedy viděli také ve zprávě o revizi v polovině období sedmého rámcového programu. Jsou tu některé e, státy, které mají problémy. My jsme tedy e, vedli mnoho diskuzí v Radě pro konkurenceschopnost, na minulé Radě pro konkurenceschopnost. Kromě toho jsme zorganizovali neformální oběd, abychom o těchto otázkách diskutovali. Pozvali jsme tři komisaře Na toto neformální setkání jsme eh, eh, pozvali tři komisaře, pana Hána, paní Cruz, paní Quinn a snažili jsme se tedy tyto snahy skombinovat a eh, základní otázkou tedy bylo to, aby země, které zatím nejsou dostatečně zapojeny, byly zapojeny dostatečným způsobem. Podle našeho názoru v těchto zemích chybí základní infrastruktura nutná pro výzkum. To znamená, infrastruktura nutná pro výzkum se musí v těchto zemích zlepšit a komise zároveň zmíní, eh, zlepšila, eh, slíbila, že se tomu bude věnovat a že všechny tyto záležitosti prověří. 3% to je velmi dobrý eh, výsledek a dobrý cíl. My ale potřebujeme, jak už jsem řekl, zapojení průmyslu a kromě toho bychom měli vytvořit vhodné prostředí, což je samozřejmě otázka regulace. A to zapojení, o kterém jsem hovořil, znamená, že bychom měli posílit naše snahy a měli bychom zapojit země, regiony, univerzity a tak dále, tak aby se všechny tyto eh, subjekty do toho zapojily dostatečným způsobem. Malé a střední podniky Small Business Act. Já si myslím, že je to velmi důležitá záležitost a že e, musíme mít e, otázku malých a středních podniků vždycky na paměti, že musí být, e, mít důležitý význam v rámci našeho programu. Jak se díváme na malé a střední podniky? Někdy jsem nezažil vládu, která by E, neměla ráda malé a střední podniky. Každá vláda má ráda malé a střední podniky. Otázka zní, jak e, se jim máme e, jak se k ním máme chovat. Schumacher napsal, že malé je krásné. A když se člověk stane silnějším a větším, tak je to ještě hezčí. To znamená, že my musíme pomáhat malým a středním podnikům, aby, e, musíme jim pomáhat, aby se stali konkurenceschopní. Já někdy mám pocit, že malé a střední podniky máme rádi, ale já si myslím, že láska v této situaci nestačí. My potřebujeme e, politiku, která umožní malým a středním podnikům růst. To je ta důležitá věc této situaci se domnívám, že myšlenky týkající se malých a středních podniků eh, jsou zároveň spojeny tím, s tím, že problém malých a středních podniků není v tom, že by byly malé, ale že jsou osamocené, že nemají dostatečný hlas v rámci eh, politiky. My potřebujeme jim propůjčit hlas v rámci politiky a já jsem velmi rád, že v rámci maďarského předsednictví se nám v tomto ohledu podařilo dosáhnout úspěchu zjednodušení. Je samozřejmě vždycky velmi obtížná záležitost a já vel, velmi děkuji za spolupráci eh, z vaší strany. Zjednodušení je do určité míry otázka administrativy, zprávy, ale na druhé straně je to také otázka politická. Čili je to otázka určité důvěry. Určité důvěry a já si myslím, že je velice důležité, aby ta politická úroveň byla do toho zapojena. To je správné. Tím se dostávám k té poslední otázce. Ta příležitost práce celého tria, jakým způsobem to fungovalo. Například v oblasti zjednodušení spolupráce v rámci tria byla velice dobrá se španělskými, belgickými kolegy. My, že jo, za naší stranu samozřejmě, jsme spolupracovali. Potom to byl ten pilotní projekt Aktivní zdravé stárnutí. Na tom jsme pracovali v rámci tohoto projektu a to rovněž podle mého názoru byla dobrá spolupráce. Nesmíme zapomínat na to, že předsednictví je vlastně procesem, ve kterém se neustále učíme, protože nikdo si nemůže dovolit takovou prostě mm, pozici, mm, že snad už víme všechno. My prostě, my rovněž jsme se ponaučili, mm, hodně jsme se naučili v průběhu celého tohoto procesu. To je rovněž podle mě velice zdravý přístup. A věc, která je spíše takového osobního charakteru, jelikož jsme spolupracovali, tak to zároveň znamená, že Španělé, belgičtí ministři, my, pokud jsme měli jakékoliv dotazy nebo nebyli jsme si jistí, tak jsme například vždy teda táhli jaksi společným směrem. V Debrecínu jsme přišli s takovým prohlášením společným, jak využívat, řekněme, regionální zdroje, určité klastry pro inovace, belgičtí, španělští představitelé tam rovněž byli zastoupeni. To znamená, že i v očích veřejnosti eh, je jasné, že opravdu je to společné úsilí na různých konkrétních projektech, a že je to skutečně proces, který ne, není přerušen, ve kterém se neustále učíme. Já jsem byl rád, že jsem se mohl zapojit do tohoto tria. Doufám, že i polské předsednictví bude postupovat stejným směrem. Děkujeme, říká pan předseda. Ano, děkuji. Děkuji za vaše otázky, vášení poslanci. Já bych chtěl začít s těmi malými a středními podniky a řešením jejich internetové prezentace. Skutečnost, že dnes v Evropě podnik je dosažitelný přes síť, Otázka toho, zda má webovou stránku nebo ne, je otázka klíčová. Bez toho že by eh, člověk eh, byl přístupný, eh, je tato osoba je tento subjekt v nevýhodě a proto je mimořádně důležité, aby cíle digitální agendy byly respektovány a abychom také dodržovali jednotlivé termíny tam eh, můžeme skutečně dosáhnout eh, velkého pokroku. Přijetí národních eh, strategií přitom hraje také důležitou roli. Chtěl bych vám vysvětlit maďarský příklad. V poslední době jsme projednávání registrace nových názvů domén Eh, minimalizovaly. To znamená, že bylo možné odstranit byrokratické překážky. Malé a střední podniky tedy mohou velmi rychle eh, být eh, na síti. Jde tedy o co nejrychlejší schválení cílů digitální agendy. Ohledně politického programu a rádiového spektra a ohledně skutečnosti, že Existují členské státy, které mají za sousedy třetí státy. Eh, zde mohu říci, že je to velmi důležitá otázka s praktickými aspekty. Tyto praktické aspekty byly tématem našich jednání během našeho předsednictví. Evropská frekvenční strategie by měla být schválena co nejdříve. Záležitost již byla předložena a je zde návrh řešení tohoto problému. V tomto dosie se navrhuje pragmatická koordinace spektra. To znamená, že pro příští konferenci s VRT by Evropská unie se měla dobře, eh, velmi dobře připravit, eh, tak aby mohla být eh, garantem tohoto řešení. Dobrá spolupráce trojky, na kterou se ptal pan poslanec, byla dobrá, to mohu stvrdit. Během přípravné fáze jsme s Belgičany velmi dobře kooperovali. Převzali jsme od nich velmi dobře připravené záležitosti tato nyní končit, ale v rámci následujícího předsednictví, které zahojuje Polsko, je předsednictví, se kterým také spolupracujeme velmi dobře. Samozřejmě, že do konce června ještě aktivně pracujeme my. Například zítra bude probíhat trialog o politice rádiového spektra a budoucí eh, polské předsednictví bylo přizváno na toto zasedání. Děkuji. Ještě jednou vám děkuji. Myslím, že nemusím opakovat toto poděkování a prosím, abyste naše poděkování předali všem svým pracovníkům. Celá jistě se uvidíme při dalších příležitostech takže doufám, že v radě skutečně máme nového přítele. Jak již bylo řečeno, tím je možné vyřešit mnohé evropské problémy a rychlé a chytré řešení evropských problémů je nutné. Je to dobré pro pozitivní hospodářský vývoj v Evropě. Takže bychom měli přemýšlet o tom, jak je možné eh, eh, rychle a dobře řešit tyto problémy eh, předtím, než vlastně vzniknou určitá narušení této spolupráce. Takže ještě jednou vám děkuji.